Bene, cari colleghi, dear colleagues, we can start now. Dobré odpoledne, vážení kolegové. Myslím, že můžeme začít. Jsou tady kolegové, kteří dorazí asi co nejdříve. Naše dopoledne bylo nabité, teď budu pokračovat v italštině. Chtěla jsem říci, že pro nás nesmírně velkým potěšením tady přivítat Evropskou observatoř která má na starosti porušování práv duševního vlastnictví v Evropě. Máme tady zástupce Úřadu pro harmonizaci vnitřního trhu. Bude se jednat o výměnu názorů, která bude následovat. Středisko má sídlo v Alicante ve Španělsku a já tady vítám předsedu tohoto úřadu, pana Antonio Campinose, který je tady s panem Haimem z Ohimu. OHIM je vlastně zkrátka názvu úřadu, úřadu harmonizace vnitřního trhu. mnozí kolegové mají zájem o to lépe pochopit, jakou provádíte práci. Na jakém výzkumu pracujete, jaká porovnávání provádíte a jak se vaše práce vztahuje k práci analogických národních orgánů. Domnívám se, že v této sféře asi proběhne v následujících měsících celá řada iniciativ, bude se jednat o práva duševního vlastnictví a podvody v oblasti kultury. Pro nás je zajímavé si říci, jak mladí lidé ve školách získají lepší povědomí o těchto otázkách, protože je to důležité nejen pro kulturu, ale i pro různé podniky, firmy, které se zabývají otázkami porušování práv duševního vlastnictví, anebo je to v jejich náplně práce. Momentálně eh, dochází k nárůstu těchto porušení a 23. března letošního roku se z vašeho úřadu stane úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví, čili zanikne název OHEM. Myslím si, že je velice důležité tady zorganizovat tuto výměnu názorů. Nás totiž zajímá, jakým způsobem jste začali schromažďovat údaje, informace v této oblasti. Chceme mít jistotu, že tyto údaje budou srovnatelné Zajímá nás, jak jste to dosáhli a zdá se, že jste asi museli využít celé řady na, nástrojů pro detekci, ale zároveň likvidaci těchto přestupků a trestních činů. Takže vám dám asi 10-15 minut, abyste představil svůj úřad, pak proběhne výměna názorů s kolegy a pak vás požádáme o reakci. Děkuji, paní předsedkyně. Drazí členové výboru, drazí poslanci, Mám tady 30-minutový projev. Vy říkáte 15, tak to budu dělat a kapela, to, co zahodím. To je na vás, říká paní předsedkyně. Děkuji. Tato observatoř je skutečně úřad, který založila Evropská komise a před několika lety na základě návrhu komise a pozitivního hlasování parlamentu a rady byl vytvořen tento úřad pro vnitřní trh. Jak asi víte, jak už jste říkala, od 23. března bude tento úřad upraven, jeho název bude pozměněn. Bude to úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví, což víceméně lépe schrnuje gesty našeho úřadu a observatoře. Ohem EU IPO, tím už předběhnu to datum změny názvu, má sídlo v Alicante a pracuje tam asi 1200 lidí, máme roční rozpočet asi 200 milionů, jsme samofinancováni, máme asi milion 300 tisíc eh, registrovaných značek, asi milion eh, různých eh, patentů. Všechny věci se řeší víceméně přes internet, asi 2% na papíře což platí i pro design. My máme celou řadu nástrojů, eh, které jsou k dispozici ve 23 jazycích, čili patenty a značky jsou všechny právě v, tom, v tolika jazycích. My e, máme dobrou zkušenost právě s využíváním počítačových technologií pro pojednávání práva duševního vlastnictví. My se snažíme také posílit celou síť, protože ta observatoř se musí jako síť považovat. Máme tam zastoupeny soukromé zainteresované strany. E, a veřejné subjekty, jsou to zástupci občanské společnosti, chceme, aby se stali účastníky observatoře. E, někdy se jim nechce se stát členy, mají své důvody, ale my se jich snažíme přitáhnout čím dál tím více. Ti, kteří s námi spolupracují, tak činí konstruktivně, mají sice své názory, ale snaží se být konstruktivně. A zástupci sektoru a také e, konkrétní zástupce členských států. Ale kromě této silné sítě máme na úrovni EU a na mezinárodní úrovni vlastně síť, která se neustále rozšiřuje, protože e, práva duševního vlastnictví a výkon těchto práv to je věc, kterou spravuje celá řada úřadů, soukromých, veřejných. Všechny se zabývají stejným tématem. Duševní vlastnictví existuje ne, aby se znovu objevovalo kolo. To znamená, že musíte získávat znalosti a vědomosti tam, kde už jsou a pak musíte propojit to, co víte vy, s tím, co vědí ostatní, abyste vyprodukovali lepší, významnější zprávy, analýzy aby bylo možné lépe pochopit realitu. Realita, upřímně řečeno, není moc snadná na pochopení. A i když v Evropské unii jsme zapracovali na schromažďování důkazů, údajů díky Eurostatu nebo Eurobarometru, fakt nadále zůstává, že zaostáváme za tím, co bychom si přáli a co by si přáli naše instituce, naši občané. To znamená, chceme mít ty vědomosti, abychom mohli řádně rozhodovat. Takže, jaké máme výsledky předtím, než se staneme EU IPO? Posílili jsme svou legitimitu. Jsme legitimní veřejný subjekt, úřad, který se snaží předkládat důkazy a údaje založené na silné metodice, která je vždy zobecněna v první kapitole našich studií. Také vysvětlujeme, odkud pocházejí naší údaje a pak prezentujeme závěry našich studií. Máme několik studií, které jsou už dnes citovány napříč institucemi v různých dokumentech komise, parlamentu, rady využívají toho i zástupci sektorů a myslím si, že máme sérii nástrojů, o, o kterých ještě budu mluvit, kterých využívají různé úřady e, činné v trestním řízení, policie, soudy a tak dále. Některé věci, které jsou podle mě důležité. V prvé řadě Provedli jsme studii na základě studie, kterou provedla vláda Spojených států na základě podobné metodologie nebo stejné metodologie s cílem zaměřit se na sektory, které intenzivně využívají duševního vlastnictví a jaký podíl tyto sektory ehm, mají na HDP, zaměstnanosti a obchodu. Výsledky jsou poměrně úctyhodné. neargumentujeme tím, že se zintenzivňují tato čísla a že to posiluje ekonomické aspekty HDP a tak dále. Čili IP intenzivní sektor přispívá eh, evropskému obchodu asi 39%. Jsou to sektory, které přispívají uh, 35% do, k vytváření pracovních míst přímých a nepřímých v Evropské unii a v neposlední řadě 90% obchodu v EU. Pak je tady ještě jedna studie a tato studie je vám k dispozici na Ohimu nebo budoucím EU IPO nebo na webových stránkách observatoři, to skutečně zachází daleko dál než ta tři čísla, která jsem uvedl, protože ta studie se snaží zohlednit jednotlivé rozdíly mezi právě duševního vlastnictví, ať už se jedná o patenty, designy, značky a tak dále. Pak je tady ještě jedna studie, která se snaží zohlednit, co si občané EU myslí o právech duševního vlastnictví, co si myslí o piráctví a o podvodech a padělání. Výsledky nás moc nepřekvapily, nicméně teď už jsou zachyceny na papíře ve podobě údajů a důkazů. Myslím, že jsme se dotazovali asi 23 tisíc lidí ve všech členských státech a na, využívali jsme metodologie eurobarometru. Většina občanů se domnívá, že bez práv duševního vlastnictví jsme bychom byli v chaosu. Byl, by to konec kapitalismu nebyl. Také hodně lidí se domnívá, že bez práv duševního vlastnictví by byla poškozena kreativita v Evropě, což je v pořádku. Ale pokud se zaměříte na tato čísla podrobně a podíváte se na individuální percepci, tak zjistíte, že více než 30 občanů se domnívá, že Kupovat padělky je akt boje proti kapitalismu, nebo boje proti nadnárodním firmám, nebo si myslí, že pokud se jedná o nelegální stahování, tak je to rozumné, pokud je to pro osobní potřebu. Takže pokud to zasadíte do konkrétní situace, tak dojde na určité mezery, které jsou o to významnější. Bohužel nemám brýle, ale pokud se podíváme na ty, co sedí zde, dejme tomu 15 a 24 leté, a v této věkové hm, kategorii jsou právě čísla ještě významnější. Kdyby věci pokračovaly stejným způsobem, tak bude čím dál více občanů, kteří budou rozporovat pravidlo, že duševní vždy se hrálo významnou úlohu za posledních 200-300 let a že tyto věci musí se dostat na stůl, aby naši politici je řešili. Tímto se dostáváme k určitému směru, na který jsme se zaměřili. Máme studie, které poměřují škody, které napáchají různá porušení práv duševního vlastnictví, ať už se jedná o nelegální stahování a tak dále. Máme tady několik studií, ta jedna, tam má poměrně překvapivá čísla, pokud se podíváme na pět sektorů, které jsme tady prostudovali, včetně obuvy, šperků a tak dále. Legitimní sektory ztrácejí se 59 miliard ročně čili prodej oproti reálnému prodeji. Díky metodologii jsme identifikovali toto číslo 59 miliard eur. Kdo ví, co to je? Já ani ne. Jsem Portugalec a u nás je to třetina HDP v Portugalsku. Čili teď to začínáme zasazovat do reálných situací a to také znamená ztráty pracovních míst ve výši 647 tisíc. 647 tisíc ušlých pracovních míst. A pochopitelně máme tady zástupce parlamentu a ztrácíme tím 11,5 miliard eur v daních. Takže jedna třetina HDP, plus toto a až dokončíme veškeré sektory, tak to možná pokryje eh, celé HDP Portugalska, možná částečně ještě HDP Španělska. Momentálně hodláme také eh, vydat studii, na které jsme spolupracovali s OECD, kde měříme náklady na porušení různých těchto práv, kdy pak politikům poskytneme eh, čísla, která z této studie vyplynou. Pokud je o databáze, Snažíme se neustále předkládat čím dál tím více důkazů. Vytvořili jsme velice důležité databáze pro výkon práv, kde máme přes 200 firm, které tam eh, vkládají údaje, díky kterým přijdeme na to, zda jejich produkt je pravý nebo padělaný. To je provázáno s našimi veřejnými registry a úředníkům to pomůže pochopit, zdali eh, ta značka je pravá, ne a koho skontaktovat, aby bylo možné pokračovat ve vyšetřování. Myslím, že eh, zpětná vazba naznačuje, že toto je velice užitečné. Navíc je to provázáno s databázemi pro kopie, a to je v mandátu celníků, takže tyto věci jsou velice účinné v boji proti podvodům. Pak máme další dvě databáze, na kterých pracujeme s Evropskou komisí, také s DG pro růst. Sister Chris, mám 10 minut, takže nebudu toto prodlužovat, nebudu to rozebírat. Mluvil jsem déle než 10 minut, takže vám mnohokrát děkuji za trpělivost. Thank you. Molto interessanti questi, anche allarmanti. Děkuji. To bylo velice, velice zajímavé, ale zároveň i alarmující ty údaje, které jste tu prezentoval. To byla také demonstrace toho, že tato observatoř je skutečně nutná a potřebná. Uh, Bezpochyby se bude hlásit ke slovu spoustu kolegů, abychom se dozvěděli víc o vašich eh, zkušenostech a i něco o tom, jak se poučit z vašich aktivit abychom lépe rozuměli tomu, jak sledovat hlavní linku vaší práce, abychom lépe věděli, do jaké míry je možno počítat s nějakou prevencí v případě porušování práv duševního vlastnictví a tak dále. Teď se hlásí kolegové, jako první kolega Libač, kolegyně Libačka a potom paní Trifl. Děkuji mnohokrát. S velkým zájmem jsem si vyslechla vaši prezentaci. Mám k tomu dvě věci. Za prvé, Zajímalo by mě, do jaké míry sledujete vyjednávání o té typu. Protože americká řešení týkající se ochrany duševního vlastnictví se zásadně liší od těch evropských. A tak by mě zajímalo, do jaké míry máte aktuální informace k probíhajícím vyjednáváním této dohody. To je první otázka. A za druhé, vy jste velmi správně řekl, že nejvíce alarmující údaje se týkají populace 1500 15 let až 20 a něco. A tak by mě zajímalo, jestli vytváříte nějaké vzdělávací a osvětové programy pro skutečně mladé děti, třeba ještě na základní škole, tak abyste je vychovávali v duchu uh, respektu k duševním právům. Děkuji. Kolega Trupel. Paní Trupel, děkuji paní předsedkyně, děkuji i vám za informace. Vy jste tady hovořil o ilegálním stahování. To je aktivita především mladých lidí náctiletých. A kdybychom měli daleko lepší právní služby, větší nabídku, tak by to situaci mohlo značně změnit. Mě by zajímalo, co si o tom myslíte. Zda situace je postačující, nebo zda si myslíte, že by to mělo jít někam dál, protože máme studie, máme údaje o klesající míře ilegálního stahování, to by mohla být třeba dobrá strategie, že bychom našli vhodné právní nabídky, tak aby to lidem vycházelo vstříc, aby měli přístup k tomu, co mít chtějí. A druhá věc je eh, design a obchodní známky. Možná byste mohl říct něco o vaší strategii, co v této oblasti děláte, tak aby se omezilo to ilegální užívání, tedy zneužívání. Ještě někdo se dál hlásí? Nebo poprosíme o odpovědi na tyto připomínky? No, vlastně já bych se taky na něco chtěla zeptat. Uh, a to se týká vašich kompetencí. Vy jste observatoř, středisko pro sledování, tedy sledujete a porovnáváte data, jde o senzibilizaci a koordinaci, koordinaci i s ohledem na standardy a indikátory a jejich podporu. Je to tedy práce, která prověřuje, jaký dopad má politika, máte také proaktivní roli, na koho se obracíte? Na komisi nebo na parlament s výsledky své práce, ale také by měla být možnost využívat to normativně. Měli byste být slyšeni, váš hlas je důležitý, i co se týká směrnice o autorském právu. Tedy jsou konkrétní dotazy na vaše zjištění, nebo jak je to s vaším mandátem, kdo vám naslouchá? Začnu otázkou paní předsedkyně. To jsem ve své prezentaci opominul. Nedal jsem vám tyto důležité informace. Za prvé, parlament má v observatoři také své zastoupení. Plénum observatoře komunikuje i s veřejnou sférou a jsou tam i poslanci, kteří jsou pravidelně zváni každoročně. Za druhé, nemáme legislativní kompetence ani prelegislativní kompetenci, ale díky těm studiím a přehledům, díky tomu, že přinášíme důkazy a poznatky, tak si myslíme, že bychom mohli, mohli pomoci. Mohli bychom přicházet s doporučeními, pokud o to požádáte. Ale legislativní kompetenci nemáme. To má Evropská komise Stejně tak jako komise má právo odstartovat jednání a vést jednání o TTIP. Máme informace, že komise se na nás možná obrátí, ale paní Libacká mi té Typ a jednání o TTIPu nijak podrobně nesledujeme, i když pokaždé, když komise potřebuje nějaký input, tak se na nás obrátí a požádají o tu konkrétní věc. Ano, paní kolegyně, máme spoustu programů, kudy se snažíme oslovit mladé lidi. K tomu bych mohla říkat, říct spoustu věcí. Za prvé, jsme vyvinuli, máme fond s kapacitou asi miliona, milionu eur a ty jsou určené pro kampaně na národní úrovni. Tento projekt může využívat jak veřejný, tak soukromý sektor. Teď máme prvních pár projektů v rámci tohoto procesu a tyto projekty by měly rozšířit povědomí mladých lidí o autorských právech. Také jsme přišli s určitým portálem duševního vlastnictví pro ty mladé lidi ve věku 16 až 24 let. Rozhodli jsme se, Eh, monitorovat každoročně situaci, abychom zjistili, jakým způsobem tyto lidi můžeme oslovit, jaké komunikační kanály používat. Víme, že mladí lidé jsou eh, daleko zdatnější než moje generace, rozhodně než já v oblasti sociálních sítí a dalších moderních médií, to znamená, musíme používat eh, patřičné kanály a musíme přicházet s pozitivní informací, protože mladí lidé prostě nesnáší nějaké negativní informace. Měli bychom přijít tedy s pozitivním příkladem, co právo duševního vlastnictví přineslo, řekněme, umělci, zpěvákovi a tak dále. Snažíme se tedy ze všech sil eh, mladé lidi oslovit, máme na to spoustu prostředků a chceme oslovit i ty ještě mladší, než je tato skupina, o které teď právě hovořím, protože máme i velice malé, až téměř malé děti, které se v surfování po internetu velice vyznají. To znamená, musíme oslovit třeba i školy. Jde o to, aby vnímali ty problémy. Paní Trupl, První otázka, nevím, jestli si ji přesně pamatuji, ano, ano, ano, už vím. Ano, vidíme, že, je, že jsou různé právní alternativy, které částečně mají, ale nejsem si jist, jak moc mají dopad na ilegální aktivity. Ta zpráva Ipsos eh, za období 2008 až 2012 hovoří o tom, že ilegální stahování file, filmů a televizních programů eh, pokle, poklesla na polovinu. A Zpráva Ipsos říká, že hlavním důvodem toho bylo, že se rozšířily legální alternativy, jako třeba Spotify a Netflix pro hudbu a filmy a televizní programy. Stále ještě jsou tady nedostatky, ale když jsou legální možnosti, tak to vede potom ke změnám v požadovaném správném směru. Jak vy jste navrhovala, to není, mm, není žádné dogma, ale jsou proto důkazy. Je, možné, že někde jsou různé situace v důsledku různých právních systémů, ale kvalita přístupu je důležitá věc, když o tom hovoříme v našem grémiu. Mám asi 30 mladých lidí indikuje, že hlavní motiv toho ilegálního využívání je v tom, že ilegálně se to prostě stahne rychleji a je to snažší. A tohle všechno často, častěji zmiňují ženy než muži. To znamená, zdá se, že ženy jsou racionálnější, ale zjevně tady racionalita nehraje hlavní roli. Tedy odpověď na vaši otázku. Důkazy zatím nejsou úplné, ale ten směr je jasně daný. Jde o efektivitu, snadný přístup, legální varianty, alespoň oni to tak říkají, že to má vliv a dopad a myslím, že nemáme důvod jim nevěřit. Ostatní práva duševního vlastnictví, tak eh, děláme hodně Snažíme se pomáhat eh, všem úřadům v potírání ilegálních aktivit. A my nejsme ani politickým grémiem, ani grémiem, které by samo mohlo zasáhnout nebo agovat. My prostě jsme středisko pro sledování, jsme observatoř. Děkuji. Tak, ještě se hlásí jeden kolega, prosím. Georgios, mikrofon, prosím. Chtěla bych se zeptat, a souvisí to s tím, co se ptala už paní předsedkyně. Myslím, že jste zatím neodpověděl uspokojivým způsobem. Řekl jste, že určitým způsobem jste nezávislí, ale zase ne až tak moc je třeba, abyste dodržovali rozpočet a všichni žijeme v těžkých časech, tak musím říct, že zpráva observatoře eh, není úplně jasná. Mě by zajímalo, jaký je vztah k Evropské komisi. A ještě k dalšímu tématu. Představil jste ono studii, přišel jste s dvěma, třemi zajímavými aspekty ale pokud se pamatuji, tak máme 38 mladých lidí, kteří nelegálně stahují filmy a tak dále. 38 se domnívá, že nedělá nic špatného. To je prostě jejich osobní zvyk, vůbec jim nepřijde na mysl, že tím vlastně umělce o něco okrádají a 35 mladých lidí se domnívá, že webové stránky jsou legální. Ty, lego, le, ty webové stránky, kde se takové věci najdou a odkud se stahují. Přece to není možné, aby žili v takovém omylu. Uh, Zeptal bych se na to, na co se ptají stále kolegové. Jaká opatření může Evropské středisko vlastními silami učinit? Jakým způsobem bránit tomuto porušování práv? Řekl jste, že právní cesta není. Teď problém máme stále na stole a škodí to umělcům. Děkuji, Georgiosi. Prosím vás o odpověď. Observatoř v podstatě pracuje jako agentura. Observatoř eh, eh, vlastně patří pod OHIM. Eh, naše observatoř má svůj specifický model, jak funguje a tam jsou zástupci soukromého sektoru a máte zástupce veřejného sektoru členských států plus Evropské komise plus Evropského parlamentu. Doufám, že je to eh, teď už jasnější, jaký je ten model. Já bych eh, Neřik, neříkal, zda mladí lidé jsou či nejsou hloupí. Ale výsledky jsou takové, jaké jsou. Jsou pravdivé. Jsou nedobré. A myslím, že když nebudeme dělat nic, bude se to horšit a horšit. Jde o to, že děláme, co můžeme. My nejsme orgán, který by mohl prosazovat právo. Naším úkolem je zvyšovat povědomí. Třeba jsme přišli se studií v Evropské unii, abychom věděl, aby se zjistilo, jak inovace a ochrana inovací se probírá ve školách. Třeba když to srovnáme s osvědčenou praxí, která někde na světě existuje, třeba v Jižní Koreji, Spojených státech a dalších zemích. Máme určité poznatky. Eh, jsme v kontaktu s DG React, to je generální ředitelství, které má ve své kompetenci vzdělávání a snažíme se udělat dvojí síť. Síť učitelů a síť mladých lidí, aby se vyvíjely materiály, které budou moci učitelé využít při vyučování a které budou také studenti akceptovat jako zajímavý zdroj informací. Pracujeme na eh, legálních nabídkách, aby uh, lidé věděli, kde mohou rychle najít legální nabídku, když něco hledají. A také pracujeme na vývoji něčeho, o čem těžko věřit, že to ještě nemáme. To jsou často kladené otázky v oblasti práva duševního vlastnictví. Jak to je tedy s copyrightem? Máme 28 různých režimů. Pokud je to složité pro mě, tak si umím představit, jak složité to je pro nějakého 12-letého nebo 14 nebo 16, 18 letého člověka. Děláme, co můžeme, ale odpovědnost leží více na vašich bedrech než na našich. Když nám dáte to kompetenci, pokusíme se udělat, co bude v našich silách. Nejsme dokonalí, ale snažíme se. Děkuji mnohokrát. Samozřejmě nikdo si nemyslí, že jste součástí policie, anebo že byste byli politický orgán. Nicméně jste úřad, Provádíte studie, poskytujete údaje týkající se padělků, především padělku výrobků, do kterých vstoupilo při výrobě velké duševní vlastnictví. Takže toto je jaksi vaše oblast odbornosti. Je tedy zjevné, že bude potřeba lépe vyvážit na jedné straně ochranu práv z duševního vlastnictví, jakožto určitou záruku pro nové autory, a na druhou stranu najít nové obchodní modely, které umožní zákonně se k tomuto obsahu dostat. Děkuji mnohokrát za zajímavé vystoupení. A předpokládám, že bude možné dostat se vaším prostřednictvím i k dalším údajům. Určitě se nesetkáváme naposledy, v každém případě vás rádi přivítáme. Už trošku přetahujeme. Já jsem se ptala, kdo se chce přihlásit, vy jste se postupně hlásili. Prostě přihlaste se, pokud se chcete hlásit, když se ptám, a ne potom nakonec, ať to můžeme dobře zorganizovat. A dostane slovo pan Nekov a e, potom možnost na odpověď. Prostě maximálně za pět minut musí být hotovo. Děkuji mnohokrát, Silvie. Velmi si toho cením. Mám jenom krátkou otázku. Jakožto mladá osoba. Jak chcete zvrátit ten trend? Například v Bulharsku e, se mladí lidé staví k tomu tak, že je v podstatě daleko jednodušší si nelegálně přes nějakou torrentovou stránku stáhnout film, než se k němu dostat legálně. A tím to končí, prostě to udělají. Takže používají různé stahovací servery, a vidí to tak, že nemají žádnou záruku v tom, že i kdyby za ten film zaplatili, takže se to nakonec dostane eh, tvůrcům a ne jenom prostě nějakým organizacím, které eh, fungují nějak podivně a, a nejistě. Prostě je pro ně daleko jednodušší si ten film stáhnout nelegálně, než se k němu dostat zákonně. Děkuji. Nevím, jestli komise chce k tomu něco říct. Prosím. Děkuji mnohokrát, jenom velice stručně. Chtěli jsme navázat na to, co říkal předseda Ohemu. Středisko poskytuje pro nás klíčové informace, které používáme při vytváření politiky v této oblasti. V tuto chvíli probíhá přeskum směrnice o vymáhání autorských práv nebo práv duševního vlastnictví a řada údajů, které jsme dostali od observatoře, se dostane přímo do našich materiálů, takže doufám, že nám to pomůže provést velmi dobrý průzkum dopadu. Je pravda, že observatoř nemá legislativní pravomoci, na druhou stranu, ale co se týče decentralizované harmonizace, pokud to tak mohu nazvat, prostřednictvím orgánů členských států, tak tam observatoř má obrovský jaksi, vliv. V minulosti probíhaly různé osvětové kampaně v členských státech různým způsobem a je pravda, že jak říkáte, vysílat negativní zprávu nefunguje a přitom se to tak dělalo. Teď se, teď vznikají kampaně pro mladé lidi, které se spíše soustředují na pozitivní stránky ochrany práv duševního vlastnictví. A připomínce jednoho z poslanců, ne tedy z osobní zkušenosti, ale z toho, co jsem se dozvěděl, taky vím, že legální, nelegální stránky jsou jednodušeji použitelné než ty legální a to z jednoduchého důvodu, že v podstatě ten legální můžou dát veškeré své peníze, veškeré své investice do designu. A co se týče prosazování těchto práv, tak my chceme více postihovat ty lidi, kteří nabízejí ten legální obsah ke stažení, než ty lidi, kteří si to stahují. A když se podíváte na to, kolik vydělávají provozovatelé takovýchto nelegálních stránek, třeba a, příjemem z reklamy, tak jsou to opravdu horentní částky. A tady spolupracujeme jak s observatoří, tak s členskými státy. A snažíme se opravdu působit i na zadavatele reklamy, aby si ji nezadali, nezadávali u takovýchto nelegálních provozovatelů, takovýchto nelegálních stránek pro stahování obsahu. Děkuji mnohokrát, to byla zajímavá informace. Možná bychom si mohli udělat e, nějakou soutěž pro tvůrčí lidi, aby znova vytvořili design těch stránek, kde se dá legálně stahovat tento obsah. Třeba by se tam dali použít peníze zabavené za padělky. Ale v každém případě teď máte slovo, abyste to mohli doplnit. Dámy a pánové, jenom abych odpověděl ještě pár dalšími prvky. Ano, mladí lidé stahují nelegálně, ale bojí se toho, co by se jim mohlo stát že si třeba stáhnou nějaký eh, malware, nebo že jim někdo ukrade data, nebo že jim někdo ukrade číslo kreditky, pokud ji mají. My na tom pracujeme, snažíme se zjistit, na jakém procentu těchto stránek internetových je riziko, že si něco stáhnete do počítače, co nechcete, abychom mohli dát údaje a mladým lidem a říct jim, ano, když si to stahujete nelegálně, prostě čelíte určitému nebezpečí. Observatoř se také snaží hodně bojovat proti eh, padělkům. Máme memorandum o porozumění s Europolem, budeme jedno podepisovat s Eurojustem a dáváme půl milionu euro Europolu na to, aby vytvořili koordinační centrum pro koordinaci eh, boje proti porušování práv duševního vlastnictví na internetu. Takže to je mezi opatřeními, které zavádíme. Děkuji mnohokrát, to byla velmi zajímavá diskuse. Nebo pokud budete mít nějaké zajímavé informace pro nás týkající se kulturních a tvůrčích odvětví, tak nám je prosím bez váhání pošlete. Protože, jak víte, náš výbor má především zájem o audiovizuální, ale i obecnější No, tedy otázky, ale obecnější otázky třeba týkající se vzdělávání. Každopádně oceníme veškeré vaše informace. I minulá data, která jste pozbírali, by se nám hodila. Pokud pro nás máte nějaké materiály, pošlete je, my je rozešleme, takže doufám, že jsme tím nastavili komunikační kanál a že se uvidíme i v budoucnosti. Bene, colleghi, qui continuiamo con i nostri... Dobrá, budeme pokračovat v práci, kolegyně a kolegové. Tím se dostáváme k bodu 10 na pořadu jednání, což je výměna názorů. Spravodajkou je paní Andrea podskor a Zpráva se týká posouzení strategie Evropské unie pro mládež za období 2013 až 2015. Respektive za, probíhá to do roku 2018, dojde tady k přeskumu a jsem přesvědčena o tom, že jak zpravodajka, tak stínoví zpravodajové budou ochotní tuto věc přímo konzultovat. My jsme tady zodpovědní máme velkou odpovědnost za mladé lidi a musíme jim pomoci, protože to prostě musí být evropská priorita. Nejprve dám slovo zpravodajce, aby pohovořila o zprávě. Potom dám slovo stínovým zpravodajům. Prosím, Andrea má slovo. Thank you very much, Silvia. Děkuji, Silvie. A nyní do maďarštiny přepnu. A fiatalok által képviselt uh, humán és társadalmi tőke jelenti Európa egyik legnagyobb... Děkuji. Domnívám se, že ten lidský kapitál, který tkví v mladých lidí, lidech, je pro budoucnost Evropy velice důležitý. Na tom se asi shodneme. V každém případě musíme dbát na to, aby potenciál, který je v těch 90 milionech mladých lidek Evropy, nezůstal ležet ladem. Ekonomická krize mladé lidi v Evropě velice postihla. Diskrepance mezi jednotlivými skupinami mladých lidí je stále větší. Mnozí se nemohou účastnit společenského života, Mnozí jsou vyčleněni ze společnosti, jsou pasivní a hrozí jejich radikalizace. V každém případě je důležité, abychom tuto strategii pro mládež v ní pokračovali, abychom ji stále sledovali. politika ve vztahu k mladým lidem patří do kompetence národních členských států. Evropská unie tady stanoví pouze rámec a můžeme využívat jenom prostředky tzv. otevřené koordinace. To znamená, že v rámci rady mohou ministři, kteří mají mládež ve své kompetenci, stanovovat určité cíle, které mají vztah k Evropské strategii pro mládež, ale členské státy rozhodují ve vlastní kompetenci, jaké instrumenty a jakou měrou budou využívat. V případě o něch členských států, kde eh, jsou indikátory naznačující horší výsledky, by bylo třeba eh, potom eh, využívat nástroje asi intenzivnějším způsobem. Ukazuje se zcela jasně, že různé členské státy mají různé problémy, proto není možno stanovit nějaký jednotný všelek, který by fungoval ve všech členských státech, ale rozhodně se vyplatí využívat již ověřené postupy. Ten evropský rámec strategie se týká období až do roku 2018. Zahrnuje osm oblastí, obecné profesní vzdělávání, zaměstnání, zdraví, eh, dobrovolnické aktivity, mládež ve světě, sociální inkluze, kreativita a kultura. To jsou ty hlavní oblasti v rámci této strategie máme dvě priority. Za prvé přechod ze studijního do pracovního života a na druhé straně tedy aktivní podíl na společenském a politickém životě. Radikalizace kterou zaznamenáváme v poslední době, vede k tomu, že musíme být v těchto oblastech aktivnější, abychom prosadili své priority. Jak již řekla paní předsedkyně, tato strategie se co tři roky prověřuje. Jorgos eh, Pandreou je ten, kdo dělal tu poslední revizi, respektive psal zprávu a já pokračuji v jeho aktivitách. Rada a komise v prosinci minulého roku sepsali zprávu o strategii pro mládež, respektive o provádění této strategie a tento text je východiskem mé zprávy. Tato zpráva se zaobírá opatřeními na úrovni Evropské unie, opatřeními na úrovni členských států a do této doby se konala různá setkání se všemi dotčenými, včetně Evropského fóra mládeže. Všechny tyto informace slouží jako východisko mé zprávy. Existují statistiky, které dokumentují trendy v oblasti politiky mládeže. Co se týká oblasti vzdělávání, tak jsou to pozitivní tendence i když jsou stále ještě velké rozdíly mezi výsledky v jednotlivých členských státech. Co se týká těch, kdo opouštějí brzy školský systém, tak tady máme klesající tendenci. V roce 2014 procentuální podíl těch, kdo e, záhy opustili vzdělávací systém, je 11 Eh, věkové skupině do 22 let, ale Španělsko, Rumunsko na Maltě jsou výsledky bohužel slabší. Můžeme konstatovat, že dnešní mladí lidé jsou dnes daleko lépe vzděláni, než byly předchozí generace. Podíl absolventů vysokých škol dnes dosáhl skoro 38% v roce 2014. To znamená, že ve věkové skupině 30 až 34 let třetina mladých lidí má akademické vzdělání, zatímco 82% ve věku 20 až 24 má maturitu. Přesto kvota míra nezaměstnanosti ve skupině těch, kdo mají vysokoškolský diplom, je poměrně vysoká. A to je způsobeno tím, že kvalifikace neodpovídá tomu, co očekává trh práce. Proto by bylo důležité, aby se tyto dvě oblasti nějakým způsobem zbližovaly. Existují mladí lidé, mladí lidé kteří jsou, tak říkajíc, studovaní až moc a v jiných skupinách se ukazuje nárok na potřeba dalšího vzdělávání a tak dále. Mnozí mladí lidé jsou aktivní na lokální, regionální i globální úrovni. Eurostat říká, že v roce 2014 přes 80 mladých lidí bylo účastno nějaké sociální sítě. Rozhodně se tedy nedá říct, že by mladí lidé žili v nějaké izolaci, ale to rozhodně neznamená, že jsou politicky aktivní. Velká část mladých lidí ani nechodí k volbám a nevyužívá práva, která v této oblasti má. Údaje za rok 2014 dokládají, že zhruba polovina mladých lidí patří do nějaké organizace, nějakého klubu, nějaké sítě, to je také dobrá zpráva. Rozhodně se musíme snažit působit tím směrem, aby tyto organizace také přispívaly k tomu, že bude stoupat míra občanské angažovanosti je problém najít pro mladé lidi kvalifikovaná pracovní místa. To znamená, že mladí lidé se osamostatňují stále později. Nezaměstnanost mezi mladými Nezaměstnanost v mnoha zemích klesá, ale nezaměstnanost mladých lidí nadále zůstává problémem. Nejvyšší hodnota byla 23,9 dnes míra nezaměstnanosti mezi mladými je 20 Přesto bohužel stále konstatujeme, že v některých členských státech je to ještě velice vážný problém. Jak už jsem řekla, tak Zhruba 90 milionů mladých lidí žije v Evropě. 8,7 milionů je dlouhodobě nezaměstnaný. 13,7 jsou v takzvané skupině NEED, to jsou ti, kteří nepracují ani nestudují. A krom toho je velký počet mladých lidí, kteří jsou ohroženi chudobou, zhruba 27 milionů. Stále více mladých lidí je ve společnosti marginalizováno. A bohužel není dostatek mladých lidí, kteří by se aktivně účastnili společenského a kulturního života. Náš úkol tkví v první řadě v tom, aby mladí se stali aktivními členy společnosti, aby přispívali k ekonomickému růstu, přispívali k pozitivním demografickým trendům. Samozřejmě, že je tady úkol členských států v tom smyslu, aby mladým lidím umožnili založit rodinu, aby umožnili najít pracovní místo, a je potřeba, aby členské státy učinili, co je v jejich silách v tomto směru. Krom toho se domnívám, že při hodnocení této strategie pro mládež je i na vyhlídky do budoucnosti. Potřebujeme návrhy, jakým způsobem přispět ke snížení nezaměstnanosti mladých lidí, jakým způsobem zlepšit kvalitu života mladých lidí, jakým způsobem se postarat o rovnost šancí, jakým způsobem přispět k tomu, aby se posílila inkluze a jakým způsobem předcházet radikalizaci mladých lidí. Evropské členské státy tady nesou hlavní míru odpovědnosti a obecně je možno říci, že důležitá je koordinace. Krom toho je však potřeba i konkrétních opatření ze strany členských států a právě členské státy jsou těmi, kdo mohou činit konkrétní kroky. Má zpráva se tedy orientuje na tyto cíle. Co se týká struktury textu, tak eh, ten text bude rozčleněn do několika kapitol nebo oblastí a budu se věnovat tématům, jaký jsou, jaké jsou třeba možnosti financování v rámci Evropské unie. Také budu psát na téma Erasmus+, o Evropském sociálním fondu, o iniciativě pro zaměstnanost mládeže. Krom toho budu hovořit i o zodpovědnosti členských států, o opatření v rámci uh, členských států, která je třeba učinit. Půjde také i o implementaci té iniciativy pro zaměstnanost mladých a záruky pro mladé. A krom toho se domnívám, že v každém případě bychom měli říct něco o nástrojích, které mohou přispívat k tomu, aby mladí lidé našli kvalifikovaná pracovní místa. aby se mohli osamostatnit. Musíme se postarat o to, aby panovala harmonie mezi požadavky trhu práce a mezi schopnostmi a kompetencemi mladých lidí. To je možno dosáhnout pomocí stipendií i jiných nástrojů. Kromě toho zaměstnanost mládeže je velice důležitá a jsou důležité i schopnosti být zaměstnán, jako třeba podnikatelské aktivity, podnikatelský duch, jsou po mém soudu velice důležité. Praxe všeho druhu, vzdělávací a doškolovací programy, to všechno můj text zmiňuje. Krom toho se také chci zabývat aktivní spoluúčastí mladých lidí na veřejném životě. Tato spoluúčast podle statistických dat zatím není dostačující. Já se domnívám, že nové komunikační technologie a sociální sítě by se daly využít k tomu, abychom mladé lidi v této oblasti aktivizovali. Krom toho je třeba podporovat inkluzi, zdraví, sport, ten je v této oblasti velice důležitý. A jako poslední bod bych ráda zdůraznila lokální a regionální organizace, mládežnické sítě. Je třeba je podporovat. Um, je třeba soustředit se na nejrůznější věci, jako spolupráce se školami, s církvemi, s rodinami. Nejrůznější mládežnické organizace by měly vést struktura, strukturovaný dialog. To hraje velice důležitou roli, stejně tak jako lokální a regionální organizace. To všechno hraje svou roli. Děkuji vám. Thank you. Thank you so much. Také děkuji. Takže, mně se zdá, že jsme dostali velmi podrobnou prezentaci zprávy, která je poměrně široce zakrojená. Budeme muset na tom ještě dále pracovat. Vidíme tedy, že potřebujeme strukturovaný dialog s mládeží. Vy jste k němu odkázala a myslím, že je velmi aktuálně načasovaný. Je potřeba, aby se měli možnost vyjádřit a aby měli pocit, že jsou považováni za rovnocené partnery v eh, této nové fázi. Vy jste poukázala jednak na problémy, tak také na určité výhody, které požívají mladí lidé v eh, současnosti. A já mám za to, že je potřeba uznat tady tyto výhody, že jich potřeba využít. Já mám pocit, Andreu, že to bude velice důležitá zpráva pro tento výbor. Teď tam slovo třem zpravodajům, Nekov, Dřambovský a Maragal. Takže nejprve pan Nekov, prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, Silvie, za slovo. A já doufám, že tentokrát dostanu více než 30 vteřin anebo jednu minutu. Já jsem byl stínovým zpravodajem k této zprávě a budu tedy vystupovat jednak jako stínový zpravodaj, druhak jako mladý člověk. Rád bych se soustředil na několik věcí. Když se vytváří politiky pro mladé lidi, tak je potřeba vzít v úvahu jejich názor. A z toho důvodu jsem probíral tuto zprávu na Evropském fóru mládeže. Hodnotí se období 2010 od roku 2010 já s řadou analýz souhlasím, nicméně přesto mám na srdci několik věcí a rád bych předložil několik návrhů řešení. Za prvé, souhlasím s tím, že mezi strategií pro mladé a ostatními evropskými strategiemi zatím není synergie. Konec konců politi- politika pro mladé lidi nemůže fungovat ve vzduchoprázdnu. Třeba ve strategii pro vzdělávání 2020 nemáme žádný rámec pro to, aby spolu tyto dvě eh, strategie mohly být v součinnosti. A to je možná trochu překvapivé, protože strategie pro mládež patří mezi ty nejdůležitější. A ve zprávě se potom uvádí, že 57% mládežnických organizací tvrdí, že jejich názory nejsou brány v úvahu, když se vypracovává politika pro mládež. Takže po mladých lidech chceme iniciativu, ale potom jejich názory nebereme vážně. Myslím si tedy, že je potřeba neustále se ptát mladých lidí na jejich názor. A potom, když jejich názory zapracujeme do nějakého textu, tak je jim to zase zpětně potřeba sdělit. Mám pocit, že zde zdůrazňujeme několik eh, věcí, ze kterých si musíme dělat starosti. Na jednu stranu mezi mladými lidmi je vyšší nezaměstnanost. Na druhou stranu nejvíce to postihuje lidi z eh, rodin uprchlíků a přistěhovalců. Jinými slovy tedy, politika inkluze a integrace musí být propojena. Já vím, že vkládáme hodně úsilí do integrační politiky, ale není jednoduchá. Často se stává, že mladí lidé prostě musí vzít pracovní místo, které je hluboko pod jejich kvalifikací. Chceme-li zvýšit zaměstnanost mladých lidí, musíme konat v několika směrech, které by měly být prioritní do nadcházejících tří let. Za prvé je potřeba investovat do horizontálních dovedností typu cizí jazyky, podnikavost, mobilita. Tak mladí lidé získají více dovedností a budou se schopni i více přizpůsobovat různým prostředím, protože konec konců žijeme v globalizovaném světě. Další řešení, které můžu navrhnout, je následující. Je potřeba dát větší prioritu dovednostem získaným v rámci neformálního vzdělávání. Pracuji na této iniciativě se sítí pro solidaritu a v loňském roce jsme se rozhodli, že spopularizujeme neformální vzdělávání a učení. Navíc máme určitá doporučení pro období do roku 2018, podle kterých členské státy mají vytvořit systémy podporující neformální vzdělávání a učení. Řada zemí v této oblasti pokulhává, včetně té mé Bulharska. V jiných zemích se to daří lépe. Tyto strategie povedou k tomu, že následně budou uznávány nové dovednosti a kompetence. Přistěhovalci často evropské kompetence nemají a pokud bychom jim umožnili nechat si uznat i výsledky neformálního vzdělávání a školení, tak by to mohlo přispět k jejich rychlejší integraci do naší společnosti. Takže to si myslím, že by také mělo být ve zprávě výboru pro kulturu. Paní zpravodajka hovořila o podnikavosti. A ano, já si myslím, že toto je potřeba ještě více zdůraznit. Děkuji, dám vám prostor, rád eh, jsem přispěl do této diskuse. A nyní má slovo pan Čambovský. Děkuji. Vážení kolegové, pokud je o mladé lidi a jejich problémy, je to tématika, která je velice blízka, protože v Evropské unii mládež čelí mnoha problémům a imigrace je jediné řešení. Dnes dopoledne jsme mluvili o odlivu eh, mozku. Nechceme, aby k tomu dále docházelo. Je tady hodně statistik, které mluví otevřeně o situaci v EU. Více než 5 milionů lidí pod věkem 25 nemůže nalézt práci. Evropská unie sice říká, že je to priorita najít jim zaměstnání. Uh, Příkladem je nástroj for Guarantee. Je to nový nástroj, který má zajistit, že mládež do 25 let najde nějakou nabídku eh, na práci, vyšší vzdělání do 4 měsíců po absolutoriu školy. A zní to velice optimisticky, nevíme, jestli tomu tak bude, a nicméně um, určitě to pozitivní. Pokud jde o vyhlídky pro mládež, musíme zvolit nejlepší možnou politikou a mu, musíme mít jistotu, že tato bude prováděna. Aby byla politika úspěšná, musí být prováděna a přeskoumávána. A já vítám všechny zprávy o provádění co je z naší strany třeba. Musíme naslouchat organizacím mládeže vědí, o co mladým jde, jaké jsou jejich tužby a sny. Musíme jim naslouchat a díky tomu snad budeme moci dořešit krizi. Budu se těšit na návrh zprávy paní Bočkorse. Pan kolega Managal. Ano, děkuji paní předsedkyně. Bohužel jsem eh, neslyšel celé vystoupení a za to se musím omluvit. Nicméně máme nadále ještě čas na tom zapracovat, takže možná několik obecných připomínek. V angličtině se říká, že se na problémy házejí peníze. A to bychom mohli případně použít i pro tuto problematiku, protože i my vyhazujeme spoustu peněz na problémy. Pokud se podíváme na peníze, které jsou přiděleny různým iniciativám jako European Youth Initiative a podobně. A pokud se podíváme jak to s těmito fondy dopadne, tak mm, si přiznejme, že těžko budeme zkoukat, jak, jaký to má účinek. Sice to nemá stejný dopad ve všech koutech Evropy, ale musím říci, že takto ta situace vypadá v řadě členských států. A teď mluvím pouze o evropských fondech. Pokud bychom alespoň mohli zjistit, co hodlá dělat každý členský stát v rámci vlastních fondů a investic, pak teprve zjistíme, jaká je návratnost v oblasti politické z našich financí. Ale myslím, že je třeba mít lepší přehled ohledně toho, co se teď děje a že bychom se měli snažit konsolidovat jednotlivé programy které jsou součástí sociální politiky namířené vůči eh, mladým lidem. A určitě bychom měli sloučit určité společné jmenovatele a uplatnit je na celou Evropu. Ne, abychom kvantifikovali situace, o kterých už víme, jako dejme tomu míra nezaměstnanosti, ale abychom jak si změřili vývoj, schopnost každé země uh, měnit a odchylovat se od svého výchozího bodu. No a posléze možná kritéria pro lepší flexibilitu, aby se nám eh, podařilo dosáhnout skutečné subsidiarity, abychom dali všem určitou vůli ohledně peněz, které jsou jim k dispozici. Nechceme být příliš rigidní Nechceme si takto určovat, jak ty peníze budou využity naprosto detailně. Máme Evropskou Youth Initiative, No a aniž eh, bychom se rozpracovali dál, tak nebudeme moci do toho fondu dát jedno euro navíc je to nepochopitelné vzhledem k tomu, že tato situace je poměrně naléhavá. Takže větší pružnost, společné jmenovatele nebo sdílené jmenovatele a povědomí o rozpočtových obálkách na úrovni členských států a Evropské unie, abychom zjistili, která opatření jsou nejefektivnější v jednotlivých zemích což bude znamenat také práce Evropské komise a všech členských států. A chceme vědět, které změny byly uplatněny v jednotlivých členských státech, abychom pak mohli předložit doporučení. Ještě tady máme dva vystupující. Požádám o skutečně velkou stručnost a pak si vyslechneme komisi, zástupce fora a pak zpravodaje. Máme na to 15 minut, 12. Já budu velmi stručná, protože kolegyně Bočkoř velmi podrobně a dobře popsala tu situaci i možné návrhy na e, další období, takže e, nemusím se k tomu vracet, ale chtěla bych říci, že když se ptáme na efektivnost vynakládaných prostředků, tak my tady jisté odpovědi máme. My víme, že se daří eh, programem eh, garance mládeže snižovat nezaměstnanost, že pomáhá v těch regionech. Víme, že například Erasmus pro terciální vzdělávání u absolventů Erasmus znamená více než dvojnásobnou pravděpodobnost nalezení zaměstnání to je průzkum. Ten výsledek byl v roce 2015 zveřejněn. Víme, že absolventi Erasmu v terciálním vzdělávání chodí až v 80% volit, čili jsou, jsou daleko více angažovaní ve společnosti. Čili vidíme, že ty programy, pokud jsou dobře nastavené, tak tu efektivitu mají Ehm, já bych chtěla ocenit ty organizace které na úrovni evropské unie prostě jsou si vědomy té své zodpovědnosti a zajímají se o budoucnost eu a je to právě evropské fórum mládeže ale je to také evropský parlament mládeže jsou to mnohé organizace mladých lidí kteří mají tu aktivitu a to je pro mě důkazem toho že mladí lidé ta mladší generace už chápe evropskou unii jako jejich prostor jako místo kde oni se mohou uplatnit a, angažovanost. angažovat. to je velká naděje pro nás protože my jsme zažili mnohem složitější doby Mm, takže myslím si že bychom měli dále pokračovat v tom podporovat ty kteří chtějí být aktivní kteří se mm, nějakým způsobem angažují a uh, určitě to tyto výsledky přinese a samozřejmě sledovat jaká je efektivita vynakladání to co už i kolegyně bozkurt zmínila. kolega, eh, eh, Köszönöm a szót, nagyon rövid leszek Děkuji. Chtěl bych eh, tři krátké věci doplnit k tomu, co řekla paní kolegyně Bočkor. Nejdůležitější je, že mládež nemůže existovat bez subsidiarity. Jsou velice přímá, nemohou být žásná pravidla, která bychom sepsali pro mladé lidi do budoucnosti. My jim můžeme jenom doporučovat. A další aspekty. Za prvé, no, lokální společenství. Máme globalizaci, máme Erasmus, máme různé podíly mladých lidí, které se toho účastní, ale místní společenství je třeba propojovat jedno s druhým, protože jde o to, aby mladí lidé měli v místě svého bydliště hluboké kořeny. Bez toho se nepohneme dál. Byl jsem v této oblasti již hodně aktivní. Zcela konkrétně jsem se věnoval vedení mladých lidí. Dokud hovoříme o mladých lidech jako učitelé, dobrá, ale Jakmile mladí lidé opustí školu a většinu života jsou mimo školu, tak máme daleko méně odborníků, kteří by se jim věnovali. To považuji za důležité. Musíme se soustředit i na tuto oblast, proto jsou po celé Evropě různá řešení. Máme německý model, skandinávský model a pak máme taky ještě policii, ale na to bych v této souvislosti myslet nechtěl Měli bychom eh, spolupracovat s policií v oblasti prevence, to ano. A za třetí, a to je také důležité, měli bychom se podívat na to, zda mladí lidé mají nějakou schopnost se někde uchytit. To je uh, v různých zemích různé, ale jakým způsobem mohou mladí lidé začít svůj samostatný život? Jsou tady různé modely, ale je to velice důležitá věc v jejich životě. Možná bychom to do té zprávy také měli zahrnout. Teď dám slovo komisi, Máme tady na který je šéfem jednotky pro mládež. Musím poděkovat zpravodajce i stínovému zpravodaji za skutečně eh, dobrou definici situace kolem mládeže s tím, že řádně stanovili priority, které před námi stojí a které se musí řešit. Provádění politiky mládeže se provádí především na místní a regionální úrovni. Co dělá Evropská unie? Pouze podporuje a doplňuje to, co se provádí na úrovni národní. Takže jakým způsobem vstupujeme do této oblasti? Pomáháme koordinovat, abychom podpořili jednotlivé talenty mezi mladými lidmi a abychom vytvořili prostředí, v rámci kterého mladí lidé mohou uplatnit nějaký rozvoj. Za tímto účem jsme vytvořili strategii mládeže a můžeme s uspokojením říci, že se nám podařilo dosáhnout pokroku. Kde naleznete všechny tyto informace? Máme tu zprávu o mládeži jako takovou, pro ty čtenáře, kteří by chtěli vědět, vidět víc, máme pracovní dokumenty dva o situaci mládeže a také o provádění politiky mládeže. To jsou podkladové materiály. A také online brzy dáme k dispozici takzvaný uživatelský monitor, kde sloučíme údaje na úrovni EU těch 41 indikátorů a pak to rozčleníme i podle členských států. Příští týden budeme mít první kapitoly mládežnické Viky, kde budou aktuální informace o uplatnění politiky mládeže v jednotlivých zemích. A co je o to důležitější, je, že prostřednictvím této strategie se nám podařilo dosáhnout toho, že v podstatě všechny členské státy um, mají tyto politiky, jako poslední to bylo několik jedenáct států a to platí i pro místní regionální úroveň. A to určitě je velmi pozitivní. Další věc je, že bychom je, že jsme teď dosáhli schody s radou v tom smyslu, že v rámci strategie mládeže máme tři pracovní plány rady, kde jsou i praktické fakty a tyto jsou propojeny na národní a mezinárodní úrovni. Mezi ty nástroje, které máme, docela dobře fungují, ale musíme je doladit. Chci zmínit dva prvky, které jsou podle mě velmi důležité. Je jedna věc, na to tady poukázalo několik lidí. Eh, uznávání informálního, neformálního vzdělávání, dovedností. To znamená, že je třeba uznávat eh, zkušenosti osob z práce. Máme 35 tisíc takzvaných youth passů, které se využívají a mě by se využívat více. A poslední věc. Účast participace, že mladí lidé se už neúčastní tradičně hlasování a podobně. No to je jedna stránka věci. Druhá stránka je, že mnoho lidí se chce účastnit a má velký zájem, ale vzhledem k nástrojům, které mají k dispozici, už nemají prostě zájem. Je to určitá výzva. My je chceme eh, jak si vzdělat, nasměrovat pro to, co je nezajímá. Ale na, místo toho bychom se měli podívat na to, co je zajímá, přizpůsobit se jim. Takovýmto způsobem eh, se k ním lépe dostaneme. A chci navázat na to, co tady padlo od jednoho řečníka. My jim musíme dát zpětnou vazbu. Co uděláme s jejich doporučeními a návrhy? a na základě toho můžeme doladit naší práci. A poslední věc, iniciativa Outreach. Oslovení těch, kteří se ne, nechystají na demokratický proces. S tím, abychom jim dali vědět, že jejich hlas je důležitý a abychom je zapojili do tohoto procesu. Děkuji mnohokrát. Děkuji a teď skutečně opravdu máme těch pět minut zbývajících, takže si ráda vyslochnu vás na minutu a pak dáme slovo zpravodajce, ale opravdu nemáme moc času. Mnohokrát děkuji paní předsedkyně. Jsme velice rádi, že tolik z vašich poslanců si připomnělo naší zprávu, která doplňuje podrobnou práci Evropské komise z perspektivy mládeže. Je třeba tuto politiku vytvářet spolu s mládeží ve všech fázích, eh, od vytvoření, hodnocení až pro provádění. Pouze tímto způsobem můžete využít základních informací a zkušeností, které mají lidé v mládežnických organizacích. Jsme rádi, že můžeme s výborem KOL pracovat, abychom založili synergie mezi jednotlivými strategiemi a politikami, abychom je jaksi sloučili a lépe koordinovali. I národní politiky s tím, že zapojíme ukazatele, které nám umožní porovnávat na národní úrovni a umožní nám to zapojit mládež a všechny organizace do politiky s tím, že bychom začali o té nejnižší eh, místní úrovně. Děkuji. No sono hanno già dimostrato di aver letto attentamente il vostro rapporto e penso che ci sarà questo metodo anche un po' Takže myslím si, že už jsme zjistili, eh, že eh, většina se snaží naslouchat vašim potřebám a teď ještě dám slovo eh, paní zpravodajce. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji všem kolegyním a kolegům i stínovým zpravodajům. Děkuji za příspěvky, za podněty a už teď se těším na dobrou spolupráci. Já doufám, že se nám podaří dopracovat se k, dobře, k dobré zprávě a doufám, že se nám podaří i pokračovat v dialogu s Evropským fórem mládeže. Děkuji. Eh, allora, il, il draft report sarà presentato di... Návrh zprávy bude představen 18. 19. dubna, pak další data, pozměňovací návrhy a tak dále. Toto je teď nejdůležitější informace. Děkuji všem, především paní zpravodajce, fóru, sekretariátu, stínovým zpravodajům. Teď počkáme pan komisař už je na cestě k nám. Počkáme okamžíček, než dorazí. Pokud chcete, můžeme si dopřát pětiminutovou pauzičku. Máme za sebou už dlouhý den, ale prosím, abyste zase se dostavili včas zpátky, tedy pět minut přestávka.

Milí kolegové, můžeme prosím znovu začít. Odeberte se prosím opět na svá místa. Děkuji vám. Dobrá, můžeme tedy se pustit do práce. Děkuji panu komisaři za to, že přišel. Těšíme se na výměnu názorů. Je to pokračování našeho vzájemného dialogu. Přejdu do italštiny. Jsme velice rádi, že pan komisař je opět mezi námi, je dnes naším hostem, pan komisař Navračič. Je to pravidelné pokračování výměny názorů, je to součást strukturovaného dialogu. Prosím vás o klid, říká paní předsedkyně, děkuji. Je to pro nás důležité takováto výměna názorů, protože máme před sebou rok, kdy se budeme věnovat otázkám vzdělávání, kultury, audiovizuální problematiky, politiky mládeže. To všechno by se mělo dostat do středobodu pozornosti a projeví se to i uh, ve zprávách, které budeme vypracovávat. Jsou to i témata, která se dostanou na pořad jednání celého parlamentu. Zajímají nás návrhy pana komisaře a celé komise. Tady bylo ohlášeno sdělení z Paříže, to je důležité. Pak eh, povedeme interkulturní dialog, abychom předcházeli radikalizace. Chceme také dosáhnout nových kompetencí pro Evropu, Skills and Jobs a doufáme, že politika vzdělávání se bude soustředit nejenom na odborné vzdělávání, ale na vzdělávání jako celek, protože budoucnost můžeme zvládnout jenom tehdy, pokud bude mít, budeme mít širokou kulturní základnu, o níž se budeme opírat. Víme, že to je práce, která integruje práci výboru pro kulturu a vzdělávání a výboru pro zaměstnanost. 24. února se sejdou ministři školství, kteří se budou věnovat spolu s dvěma komisaři těmto tématům a spolu s výborem EMPL bude právě náš výbor probírat tato témata. Páni komisaři přicházejí na naše pozvání, chceme se vyhnout určité disbalanci pak tady máme i Evropský rámec autorského práva, realizaci programu Erasmus Plus a Kreativní Evropa. A i v těchto oblastech bychom měli pracovat společně. Také jsme četli prohlášení pana komisaře k tomuto tématu v oblasti autorského práva vidíme velké zdroje, je třeba tady najít rovnováhu a i tomu bychom i tomu by se komise měla ve svých projektech věnovat. Pak tady bylo ohlášení na březen v souvislosti s novou kulturní, novou kulturní diplomací. Pan komis Navračič Eh, se na tom také bude podílet. Je to práce, kterou odvede i parlament realizace všech těchto programů. To je spoustu práce, kterou máme na letošek naplánovanou. Stejně tak jsou ve hře aspekty vzdělávání související s migrací. To jsou všechno specifická témata, nás zajímá, co plánuje komise, proto vám předám hned slovo. Uvidíme, kolik budete potřebovat času na vysvětlení programu, abychom zjistili, kde se nacházíme. Pak dostanou slovo kolegové. Ještě jednou vám děkuji, že jste přišel mezi nás. Dobré odpoledne, děkuji vám. Vážení poslanci, vážená paní předsedkyně výboru, vy jste dobře vyjmenovala všechny nejdůležitější body mého úvodního příspěvku, tedy půjdu bod za bodem, protože v nejbližší budoucnosti v prvním pololetí opravdu půjde o tu agendu dovedností, o něk skills to bude nejdůležitější jak pro vás, tak i pro nás v komisi. Ano, opravdu spolu s kolegyní Tysonovou eh, se budu podílet na té nové iniciativě pro dovednosti. Za několik málo měsíců předložíme dokument, který by měl se týkat jak středně, tak dlouhodobých výhledů, ale naše iniciativa by měla být ještě dalekosáhlejší. Měli bychom zajistit, že evropské vzdělávací systémy eh, vybaví lidi skutečně užitečnými dovednostmi a připraví je na hladký přechod do kariéry, do profesního života Právě teď eh, naše vzdělávací systémy nejsou úplně dokonalé, nevedou si moc dobře. Příliš eh, mnoho lidí odchází ze vzdělávacího systému záhy a málo jich získává vyšší eh, dovednosti. Mnozí absolventi nemají patřičné dovednosti a to stěžuje jejich přechod do pracovního života. Je potřebné mít e, i správný přístup, tedy dovednosti typu kreativita, flexibilita, řešení problémů, komunikace, znalosti cizích jazyků a kritické myšlení, to je všechno součást oné směsice požadavků zaměstnavatelů. Čím dříve si je lidé osvojí, tím lépe, tedy kde začít. Už ve třídě, možná i dřív Rozvoj dovedností musí začít již v raném dětství. Je třeba posílit to ve školách, ve vyšším vzdělávání, je třeba to aktualizovat v celém celoživotním vzdělávání. Co potřebujeme, je třeba pracovat s dlouhodobou perspektivou a nejde jenom o profesní vzdělávání. Paní komisařka Tajcenová a já se na tom shodujeme a jsme připraveni o tom s vámi diskutovat, stejně tak jako s členy výboru pro zaměstnanost. To se chystá na 18. dubna. Jedna z dovedností je pro mě důležitá a to je onen podnikatelský duch. Jeden z bodu pořadu jednání je lepší využití talentu a schopností mladých lidí. Jde o využití jejich talentu, podpoření kreativity a podpoření týmového ducha. Vyučovat podnikatelského ducha přímo ve školách, to je to, co zmínila kolegyně Šojdrová správné dovednosti umožní lidem mít bezpečné pracovní místo a to je zase nejlepší pojistka proti sociální exkluzi. Musíme udělat víc, musíme oslovit mladé lidi ze všech sfér a musíme zabránit tomu, aby ti, kteří jsou z ohrožených skupin, sklouzli na okraj společnosti a podlehli radikalizaci téměř před rokem ministři vzdělávání všech členských států a já jsme se přihlásili k podpoře hodnot občanské společnosti. Velice záhy předložím konkrétní kroky k tomu, jak tento závazek implementovat na evropské, regionální a lokální úrovni. Dovolte, abych krátce zdůraznil některé z iniciativ, které předložím. Za prvé, chci, abychom intenzifikovali výměnu zkušeností mezi členskými státy o tom, co funguje. Násilná radikalizace je celoevropský problém a z objevování a implementování již fungujících iniciativ mohou profitovat všichni. Za druhé, potřebujeme využít maximálně evropské zdroje. Program Erasmus Plus tady hraje klíčovou roli. Již jsem ujistil, že v nadcházejících letech budeme mít 400 milionů eur pro projekty podporující občanské hodnoty a inkluzi. A v tomto měsíci spustím uh, výzvu 30 milionů eur na projekty v této oblasti. To jsou prostředky, které musí být k dispozici pro regiony a pro města, která se potýkají se sociální exkluzí. Někteří to potřebují víc než jiní. Za třetí, potřebujeme zvýšit podporu učitelů chci využít stávajících nástrojů efektivnějším způsobem a chci, aby ty nástroje lépe fungovaly. Třeba měla by se rozšířit e-twinning, měla by dojít k propojení 300 tisíc učitelů napříč Evropou, napříč hranicemi, tak, aby mohli se poradit s kolegy, kteře, kteří mají podobní problémy. Jsou to výměny jako výměny mladých lidí z evropských i ostatních zemí. Brzy spustíme pilotní projekt, který by měl letos oslovit 10 tisíc studentů. Za čtvrté, rád bych um, vyhlásil cenu pro inkluzivní sportovní kluby, tak abych je ocenil. Také bych rád, aby sportovci, umělci, podnikatelé a nebo i dříve, dřívější radikálové chodili do škol a hovořili se žáky o svých zkušenostech. Za páté chtěl bych eh, posílit podporu pro ty, kdo pracují s mládeží. Oni mají klíčovou roli v oslavování mladých lidí, především těch nejzranitelnějších. Je potřeba, aby tito lidé věděli, jak nakládat s radikalizací, komise vypracuje instrumentárium pro takové organizace, takové lidi. Také bych chtěl posílit Evropskou dobrovolnickou službu a chtěl bych ji otevřít e, i pro mladé, mladé lidi, kteří zatím neměli tolik šanci. Evropský parlament nedávno přijal e, rezoluci o interkulturním dialogu a kulturní diverzitě a vzdělávání podpoře šíření základních hodnot Evropské unie. Všem vám děkuji, především paní Judy Ward, za tuto práci, za to, jak jste přispěli. Teď eh, bych se rád dostal k otázce integrace migrantů. Vzdělání by mělo hrát hlavní roli, protože by mělo pomoci těmto lidem najít místo v naší společnosti. Komise chystá celou řadu iniciativ, jak podpořit integraci migrantů. Předložíme to letos na jaře. Vzdělání bude středobodem toho všeho. Různé členské státy již eh, přišly s legislativou, jak podpořit vzdělávání těchto lidí a nizozemské předsednictví odstartovalo celou řadu aktivit, jak se členské státy od sebe navzájem mohou poučit. Na unijní úrovni spolupracujeme s národními akademickými uznávacími centry tak, aby tato centra eh, se navzájem informovala o tom, jak pomáhat uprchlíkům chceme, aby studenti mohli pokračovat ve svém vzdělávání, aby si mohli nechat uznat svou kvalifikaci. A prostřednictvím Erasmus Plus chceme nabízet online nové kurzy. Chceme, aby eh, vědci z řad eh, uprchlíků se mohli začlenit do práce, někteří mohou mít sice problém s uznáním své kvalifikace právě proto, jaký mají status. Chceme podporovat interkulturní porozumění napříč Evropou, ale musíme udělat víc pro to, abychom posílili dialog i se zbytkem světka. Kulturní diplomacie tady bude hrát důležitou roli. Tato diplomacie, to pro mě znamená proces vzájemného učení, uh, a spolupráce opírající se o partnerství. Máme v té oblasti již některé zkušenosti díky vaší podpoře Viděli jsme, že je tady značný prostor pro využití potenciálu kultury a vidíme, že mnozí lidé napříč světem mají zájem o kulturní spolupráci s Evropou. Zcela jasně potřebujeme teď více strategický přístup. To je důvod, proč Evropská komise pracuje na strategii evropských kulturních vztahů spolu s Federikou Mogherini bych chtěl pracovat na vytvoření kulturní diplomacie, která by podpořila postavení Evropy a která by nám umožnila rozvíjet dlouhodobé vztahy opírající se o důvěryhodnost kulturní eh, výměna, výměna v oblasti vzdělávání musí být to, na co se budeme soustředit, protože tento přímý kontakt mezi lidmi vede k tomu, že sdílíme potom své hodnoty a myšlenky. Samozřejmě budeme spolupracovat i s vládami, ale budeme spolupracovat i s jinými organizacemi. Naše strategie by neměla přinést další vrstvu byrokracie, přesně naopak bude doplňovat aktivity členských států tak, abychom našli synergii a abychom dávali své síly dohromady. Celá řada iniciativ na evropské úrovni již běží, například pilotní projekt navrhující podporu sítí mladých podnikatelů z Evropy a třetích zemí Chci zajistit, abychom lépe chránili kulturní dědictví, abychom zabránili ničení kulturních památek, které vidíme v zemích, jako je Sýrie. Spolu s kolegou Pierre Moskovicem zvažujeme legislativu, která by se týkala dovozu kulturních statků do Evropské unie. Také bych se snažil využít sport v kulturní diplomacii, proto jsem sestavil skupinu na vysoké úrovni pro sportovní diplomacii a očekávám první výsledky v létě. Co se sportu týká, tak tady máme alarmující zprávy, nejrůznější skandály otřásají sportovním světem, doping v atletice, skandál ve FIFA a švindlování v tenise. Tento parlament přišel s rezolucí a vyzval k akci a já chci agovat. Chci, aby komise se opírala o e, dobu, chtěl bych zveřejnit závazky, které povedou Eh, k reformě sportu tak, aby se sport očistil. Další důležitá oblast, kde komise chce přinést návrhy, je oblast autorského práva naše práce na jednotném digitálním trhu by měla podpořit evropskou kreativitu. Loni jsme definovali své cíle. Tento rok přejdeme k akci, hlavně s legislativními návrhy v oblasti Eh, autorského práva v digitální sféře. Musíme tady najít nějakou rovnováhu mezi tím, jak by mohli spotřebitelé, spotřebitelé snáze se dostat k obsahu a musíme ale chránit ten model, který se týká teritoriálních licencí na straně druhé. Již tady máme příklad, kde po mém soudu se podařilo tu rovnováhu najít. Uh, to byla ta portabilita z minulého prosince. Doufám, že to budeme sdílet a že se nám to podaří uvést v život co nejdříve. Ve stejné době musíme zajistit, aby tvůrčí aktivity byly oceňovány. Je třeba, aby byly stejné podmínky, aby pravidla platily pro všechny, včetně digitální eh, platform, které profitují z eh, děl chráněných autorským právem. To je velice důležitá věc. Nebude snadné těch cílů dosáhnout. Komise stále zvažuje různá řešení, ale chci jasně říct, chceme k tomu přistupovat vyváženě. Proto vítám usnesení o aktu o jednotném digitálním trhu, který Evropský parlament přijal v lednu. Vyplývá z něho, že máme stejné cíle. Budu spolupracovat s kolegy v Evropské komisi a s vámi, abychom těchto cílů dosáhli. Na závěr pár slov o provádění našich stěženích programů Erasmus Plus, Plus a Kreativní Evropa. Je to zvláště důležité v rámci přeskumu víceletého finančního rámce na půl cesty, ve které musíme prokázat, že tyto programy mají kladný dopad. Do značné části i díky vám máme dva silné, dobře financované programy, které se dobře realizují. Erasmus Plus podpořil více než milion lidí za poslední rok a financoval 18 tisíc projektů. Tento program je otevřenější. Přes 40 z 650 tisíců grantů na mobilitu studentů a mladých lidí bylo využíváno a přitom příležitosti je méně. Když se podíváme na údaje za rok 2015, tak vidíme, že úspěchy jsou podobné. Jak už jsem uváděl, letos budeme dávat prioritu projektům, které podporují základní hodnoty, sociální rozměr, aktivní občanství a pomoc migrantům a uprchlíkům. Objevily se určité technické problémy, ale spolupracovali jsme s, techni- s členskými státy aby programy byly stabilnější a přívětivější uživatelsky, takže očekáváme zlepšení během nadcházejících měsíců. Program Tvůrčí Evropa prostě běží. V roce 2016 spustíme nástroj pro finanční záruku, který kulturním a tvůrčím podnikům otevře další možnosti tím, že budou mít větší přístup k bankovním úměru, úvěrům, kromě grantů, kterým vyplývají z programu. Od začátku tohoto roku zároveň využíváme program Tvůrčí Evropa k podpoře kulturních projektů pro integraci uprchlíků. Vážení poslanci a poslankyně, budu se spolehat na vaši podporu. Sociální začlenění mladých lidí je má hlavní priorita. A věřím tomu, že společně se nám podaří této priority dosáhnout. Chceme ukázat lidem, že do nich investujeme, protože to bude rozhodné pro budoucnost evropského projektu. A vím, že se mnou souhlasíte, že je potřeba, aby Evropa se znovu napojila na své mladé občany. V loni jsem spustil další rozpravu k projektu Nový evropský příběh, který byl iniciován tady. Čekají nás další diskuse s mladými lidmi a apeluji na vás, abyste se účastnili. Budu se těšit na vaše otázky a připomínky. Děkuji. Thanks, uh, dear Děkuji mnohokrát, pane komisaři. Já mám za to, že všichni přítomní si velmi cení toho, že jste připravili velmi zajímavé návrhy, přestože máte opravdu hodně práce pod těmito projekty jste podepsán vy i, vaš, i ostatní komisaři. Doufáme, že těmito programy podpoříme pro evropský duch mladé generace. Nejprve dám slovo koordinátorům. Děkuji mnohokrát za slovo. Děkuji také mnohokrát za váš čas, pane komisaři. Náš dialog je potřebný. Chceme vědět, na čem komise pracuje, v čem má těžkosti a potřebujeme prostor i pro vyjádření svých názorů, názorů Evropského parlamentu. Vy jste hovořil o řadě širokých témat. Chci odkázat na jednu věc, ke které se se krátce zmínil úplně nakonec. A to financování, především financování tvůrčího sektoru. V loňském roce jsme o tom hovořili v rámci EFIS a v různých jiných výborech. A šlo nám hlavně o to, abychom zlepšili strukturu hospodářství v Evropě. A součástí této restrukturalizace je tvůrčí odvětví. Je tam potenciál velkého trhu. A zajímalo by mě, jestli spolupracujete s paní komisařkou Běňkovskou anebo s někým jiným, aby programy pro toto odvětví byly lépe financovány. Máme tady k dispozici různé zdroje financování. A zajímalo by mne, jestli v komisi jednotliví komisaři mají své strategie, jestli si to koordinují. Teď co se týče Erasmu+. Poslední dobou probíhala různá slyšení týkající se programu Erasmus+. A na těch slyšeních nepěli všichni slova chvály na Erasmus+. Často říkali, že malé projekty prostě nemají šanci konkurovat velkým projektům. A týkalo se to i menších projektů vysokých škol. A nejen vysokých školách, obecně na školách. Hodně se tam hovořilo o koordinaci spíše než o praktických aspektech. Neměla by se komise tomuto trochu věnovat? V tuto chvíli vidíme radikalizační tendence ve společnosti, takže si myslím, že by bylo dobré pracovat se na základě, na základech společnosti. To si myslím, že by mělo být důležitější než eh, nějaké eh, dalekosáhlé projekty. Nicméně pozitivní bylo, že jste se také vyjádřil k migraci. Hovořil jste o tom, že můžou se pořádat různé kurzy, jazykové kurzy, a eh, různé další projekty, které by začlenovaly uprchlíky a přistěhovalce do naší společnosti. Tady si myslím, že opravdu pracovat přímo na, obecné, na obecní úrovni, na místní úrovni, tam je potřeba nabízet tyto kurzy. Děkuji. Také děkuji. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát panu komisaři za představení jeho priorit do nejbližší budoucnosti. A s vaším dovolením začnu u kultury. Vy jste o tom hovořil. Evropský parlament a především náš výbor a se snažil o to, abychom rok 2018 vyhlásili rokem kulturního dědictví v Evropě. Teď, že to nevzbudilo alespoň na špici velké nadšení, protože se to považuje za trošku jako nesmysl, a neví se, zda je to v souladu s prioritami Evropské unie. Tady by mě zajímalo, co si o tom myslíte, jak k tomu stojíte. Víme, že členské státy částečně se již pilně na to připravují, ty přípravy jsou pokročilé, takže si myslím, že by bylo potřeba rozhodnout docela rychle. Zároveň chci říct něco k tomu vyhodnocení Erasmus+. Už to tady zaznělo. Ano, Erasmus Plus nadále je úspěšná záležitost, bez zesporu, ale přesto je celá řada problémů, které bych neoznačila jako ryze administrativní. Částečně jsou to problémy, o níž bych řekla, že ta vůle Evropského parlamentu v některých bodech je když ne ignorována, tak alespoň částečně vykládána tak, že to jde někam úplně jinam. Řekli jsme, že by měly zůstat zachovány názvy programů, protože to jsou již zavedené značky, které by se neměly ztratit. V diskusi s národními agenturami, s těmi, kdo přistupují k těm programům, jsme zjistili, že ty názvy jsou zavedené, zažité a opakovaně jsme konfrontovány, konfrontování s tím, že někdo pak řekne, no Komenius už vůbec neexistuje. To přece není pravda. Všichni bychom rádi, aby to bylo jednodušší. Stále slyšíme, že se komplikují uh, ty žádosti, to Evropský parlament také nechtěl a myslím, že ten proces revize, v němž se nacházíme, nebo který teď začíná, by měl přispět k tomu, aby přesně tyhle problémy uh, zmizely, abychom se postarali o to, do jaké míry to, co jsme tenkrát chtěli a prohlásili, do jaké míry je to v souladu s žitou realitou. Vy jste také hovořil i o pomoci uprchlíkům, jazykové kurzy, Erasmus Plus by se měl podílet na jejich financování. Situace, v níž se teď nacházíme, bude stát peníze abychom integrovali uprchlíky, no to bylo jasné vždycky. Otázka je, kde ty peníze vezmeme. A já mám velkou obavu, že teď peníze budeme brát tam, kde už jich bez tak není dost. Když třeba slyším financovat jazykové kurzy přes Erasmus+, tak eh, bezprostředně se mi naskýtá otázka, kde se vezmou ty peníze pro ty, pro které se to původně zamýšlelo. Proto by mě, pane Navračiči, zajímalo, kdybyste mohl říci něco o tom, kde na to chcete vzít peníze peníze na ty velice ambiciózní projekty, které jste nám teď právě vylíčil, protože myslím, že nikoho z nás by nepotěšilo, kdyby se to bralo z těch běžících stávajících eh, programů. To by byla skutečně medvědí služba, protože eh, ty, které chceme podporovat, těm bych, bychom řekli, no vy to nedostanete, protože to potřebují jiní. To by byl opravdu špatný signál pro naše společnosti. Je třeba ty peníze někde vzít, ale otázka je, kde je vzít. Ale třeba vy máte nějaký opravdu e, mazaný nápad na to, jak ty peníze získat. Grazie. Jura... Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Vítejte, pane komisaři. Dnes jsme poslouchali zprávu z vlastní iniciativy e ET 2020 a mám pocit, že to je opravdu jedna z klíčových zpráv, kterou vydal tento výbor v roce 2016. Takže jsem velice rád znova slyšel, že hlavním cílem tohoto rámce je podporovat členské státy. Ještě jednou, hlavním cílem tohoto rámce je podporovat členské státy, aby oni se mohli vytvářet dále své vlastní systémy prostřednictvím výměny, posilování důkazové základny a podobně. A že v této oblasti budeme respektovat pravomoci členských států. Jak chce pan komisař zajistit, že bude dodržována zásada subsidiarity a národní prerogativy v této citlivé oblasti kultury a jak tedy hodláte přidat k těmto národním kompetencím hodnotu. Děkuji, paní kolegyně Trpl má slovo. Děkuji mnohokrát, pane komisaři, za váš projev. S vaším dovolením začnu obecnou otázkou týkající se programu Erasmus Plus a Tvůrčí Evropa. My už jsme o tom hovořili během posledních měsíců. Říkali jsme, že stále slyšíme kritiku, že je příliš složité se ucházet o takovéto programy. A když, probě, když bude probíhat hodnocení MFF na půl cesty a doufám, že to bude skutečná revize, takže se k tomu vrátíme a zjednodušíme tyto systémy, protože lidé si na to opravdu stěžují a my je v podstatě odrazujeme od evropských projektů, protože oni řeknou, že to je prostě příliš složité a že z toho nic moc nemají. Že to pro ně není smysluplné se eh, o ně ucházet. Takže prostě musíme dát jim další možnost, anebo alespoň jim umožnit nechat si od někoho poradit, když ti podat přihlášku. Prostě ve stávající fázi, ve stávajícím stavu to zůstat nemůže. Teď by se chtěla vyjádřit k jedné věci, kterou jste říkal, když jste hovořil o kultuře evropské diplomacie. Já mám pocit, že jste narazila na poměrně klíčovou, narazil na poměrně klíčovou záležitost. Nejenom pracovat s vládami, ale také s kulturními organizacemi přímo na místě, třeba s nevládními organizacemi. Když se podíváme na UNESCO, tak oni třeba říkají, že je absolutně nezbytné komunikovat s lidmi v praxi, což znamená posilovat občanskou společnost. V tomto bych vás tedy velmi podporovala. Prosím, vydejte se tímto směrem. A pak mám jednu otázku. Hovořil jste o autorských právech, o tom, že je potřeba vyvážit zájmy autorů a uživatelů. Když jsme v Evropském parlamentu hlasovali o hodnocení a směrnice Infosoc, tak velká většina parlamentu požádala o to, aby Evropská komise nastavila nějaké poplatky, kterou komerční uživatelé budou platit, když se bude používat chráněný materiál, autorskými právy chráněný materiál. A zajímalo by mě, jestli Evropská komise na tom nějak pracuje. Děkuji. Takže dám vám možnost odpovědět a potom dám slovo ostatním čtyřem kolegům a kolegyním, kteří požádali o slovo. Pane komisaři, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Souhlasím s vaším prohlášením, že Jednou z největších příležitostí evropského růstu, růstu evropské ekonomiky, jsou tvůrčí odvětví. A proto musíme nastavit řádný systém financování i půjček pro malé a začínající a střední podniky v této oblasti. V Evropské komisi probíhá diskuse o tom, jestli potřebujeme komplexní evropskou průmyslovou strategii, anebo jestli se budeme spoléhat na průmyslové politiky a strategie členských států, s tím, že Evropská komise má členským státům napomáhat k efektivnějšímu provádění takovýchto průmyslových politik národních. Já bych rád přispěl do této diskuse pár myšlenkami, jak na pomoci tvůrčím odvětvím v Evropě. Mám za to totiž, že v nich tkví velký potenciál. Evropa pořád vede na světovém trhu těchto tvůrčích odvětví. Jsme pořád na prvních místech. A pokud budeme schopni nastavit dobré finanční programy pro pomoc začínajícím podnikům, třeba společně s paní komisařkou Běňkovskou či panem komisařem Ettingerem, a nebo místo předsedou komise Katajnenem, tak si myslím, že se nám podaří využít těchto nových příležitostí a pomoci evropskému průmyslu v různých odvětvích. A pro mě především ta tvůrčí odvětví jsou důležitá. Takže doufám, že v budoucnosti se objeví nějaké nové iniciativy, které by napomohly tvůrčím odvětvím. Takže koordinovaný přístup se jaksi rýsuje. Myslím, že vám ruší mobil mikrofon, tak si ho prosím dejte stranou. Co se týče malých projektů, to je problém, na který často poukazují němečtí účastníci projektů projektů eh, v oblasti vyššího vzdělávání. Říkají, že se soustředujeme na velké projekty. Já mám na to dvě odpovědi. Ta první je, že bereme v úvahu vaše připomínky a postupně vyvíjíme Erasmus Plus tak, aby byl vhodnější i pro malé lokální projekty. V roce 2015 Evropská komise učinila opatření pro navýšení počtu účastnických škol, tak, aby vznikla větší šance pro menší školy, či jak si budou vybrány. A podle našich údajů, předběžných údajů, bylo vybráno v roce 2015 o téměř, více, o téměř 40% více německých škol než v roce 2014. 40, o téměř 40% více. Navíc, co se týče žádosti o podání projektů v roce 2016, tak se předpokládají dvě strategická partnerství, jedna menší a druhá komplexnější, což by zase mělo navýšit účast menších organizací, především škol v Erasmu+. Jinými slovy, tam bude taková podkapitola pro malé projekty a školy. A jako druhou část odpovědi by řekl, že jsem byl minulý týden na plenární schůzi výboru regionu. A tam panoval široký konsensus že my, respektive já, se budu muset snažit, abych pomohl ze co nejvíce místním organizacím. V tom smyslu, abychom jim pomohli vytvářet nové projekty v rámci Erasmus+, a pomoci jim pracovat a bojovat proti radikalizaci a extremismu na místní úrovni, protože to je právě ta úroveň, kde je potřeba bojovat s radikalizací protože tam najdeme pozitivní vzory. A místní orgány právě nejefektivněji mohou bojovat s radikalizací. Snažíme se tedy vytvářet nové možnosti pro místní organizace, sportovní organizace, školy a e, místní nevládní organizace. A na pomoci jim v jejich práci. Jinak z celého srdce stojím za myšlenkou Evropského roku, Evropského dědictví, kulturního dědictví. Já jsem to zmínil několikrát, myslím, že i tady v tomto výboru. Ale Evropská komise se rozhodla, že veškeré iniciativy týkající se zvláštního Evropského roku pozastaví, jelikož by ráda vyhodnotila dopad a účinnost těchto evropských roků. Takže já to podporuji a pokud budu mít možnost, tak eh, budu prosazovat to, aby vznikl rok Evropského kulturního dědictví, protože si myslím, že by to vedlo k obrovským přínosům třeba v oblasti turistiky, ochrany kulturního dědictví, kulturní diplomacie, místního rozvoje, rozvoje venkova je to prostě velmi komplexní oblast a obrovská příležitost, ale prostě pro tuto chvíli budeme muset počkat s touto rozpravou. Ale v každém případě jsem na ní připraven. A chceme na pomoci tomuto Evropskému roku kulturního dědictví. A co se týče programu Erasmus+, tak já jsem to nerozhodoval. Rozhodlo se dříve, že budeme mít koherentnější komplexnější rámec, do kterého bude zapojen Leonardo, Kopernikus a různé ty podkapitoly, takže vlastně, že budeme mít široký rámec Erasmus+. Ale vy a konec konců kdokoliv může klidně používat stará jména těch podprogramů. Někdo vám to nezakazuje. A konec konců v každodenním užití jsou Pořád se mluví o Leonardu, Kopernikovi, jsou to prostě značky. Takže pokud zainteresovaným stranám se to více líbí, tak klidně můžou používat stará jména. Pokud je třeba pro ně jednodušší takto identifikovat ty podprogramy, tak klidně používáme staré značky. Co se týče financování nových podprogramů, tak tam došlo částečnému navýšení rozpočtu programu Erasmus+. Velká část nových projektů tedy bude financována z nových prostředků. Existují programy, které bude potřeba restrukturalizovat, změnit jejich směřování a zasadili do toho širšího rámce. Například jazykové kurzy pro přistěhovalce, to je záležitost vícejazyčnosti. My jsme na to měli prostředky, které jsme posílili, navýšili. Ti lidé to potřebují. Potřebují to národní vzdělávací systémy, takže tím vlastně nepřicházíme o žádné peníze. Jenom eh, se snažíme na pomoci těm školám a učitelům a přistěhovalcům či uprchlíkům, kteří eh, skutečně tuto výuku potřebují. A to je konec konců jedno z hlavních poslání programu Erasmus+. plus, Aby se v Evropě lépe žilo, abychom měli soudržnější společnost, a to je jeden z nástrojů, který nám to umožňuje. Subsidiarity. Subsidiarita, ano. Je to vlastně má povinnost v rámci této smlouvy, takže uh, Mm, nemohu to nějakým způsobem přeskočit, přejít. A když identifikujeme společné cíle, tak na tom pracuji většinou s ministry pro vzdělávání. Definice mé pracovní pozice je taková, že nejsem nějaký nadministr, ale jsem 29. ministr vzdělávání v Evropě. Mou rolí je pomáhat jim identifikovat politické cíle a další cíle a myslím si, že to je pro mě eh, zlaté pravidlo. Žádným způsobem nepřekračovat pravidla subsidiarity. Ano, tak eh, souhlasím s tím aspektem diplomacie. Tady eh, panuje určitě schoda Teď také diskutujeme o směrnicích pro audiovizuální služby a práva duševního vlastnictví. Teď provádím hodnocení, takže je příliš předčasné mluvit o detailech. No, práci koordinuje místo předseda Ancip. A návrhy jsme zatím ještě neviděli, takže na to budeme muset chvíli počkat. Děkuji mnohokrát. Máme tady dva kolegy s návaznými otázkami. Jenom krátce bych se ještě zeptala, právě jste eh, hovořil o tom Evropském roku něčeho, že zatím se to pozastavilo, aby se vyhodnotilo, jaké efekty tyhle roky měly. Pokud vím, každý takový rok vždycky byl završen evaluační zprávou, jakého efektu se dosáhlo. No stačí si ty zprávy přečíst, alespoň my jsme tady o těch zprávách diskutovali. Třeba rok dobrovolnictví, se hovořilo o dopadu v jednotlivých členských státech. To bylo součást prostředků vymezených na ten rok. Pokud vím, ty informace o dopadu prostě jsou. Možná bychom si mohli poslechnout před těch jednotlivých generálních ředitelstvích, aby vám to řekli. Takže přeju vám hodně zábavy při prověřování dopadů těch roků. To byla spousta projektů, nejenom evropské projekty, které se konaly v rámci tohoto roku něčeho. Bylo to kolikrát z vlastní iniciativy různých skupin. Je to vynikající studie, přečtěte si to je to opravdu velice široce rozpracované. Počtěte si. Já Děkuji. Já bych se ještě chtěla zeptat na Erasmus+. Rozuměla jsem vám dobře, že komise my máme opravdu jemně rozčleněný systém, který se tenkrát vypracoval. To se týká rozčlenění prostředků na jednotlivé cíle toho programu. Rozuměla jsem vám dobře, že komise z vlastního rozhodnutí prostředky, které jsou roz, určeny na nějakou oblast, přesměruje někam jinam. No a kde je tady role parlamentu, když řeknete, že se věci musí přenastavit? Znamená to, že parlament a rada nakonec budou muset rozhodovat i o tom, zda prostředky se mohou tímto způsobem přesměrovat, anebo zda se části programu Erasmus Plus dají někam poslat jinam? Um, questo punto Můžete odpovědět na eh, tyto otázky a pak dám slovo ještě kolegům. Jakožto věrný člen komise se k tomu nebudu vyjadřovat. Druhá otázka. Nebudeme měnit využití peněz protože jsou tady sociální cíle, které byly identifikovány v Erasmus+. Plus. Jedná se o integraci, integraci nově příchozích migrantů, také jazykové kurzy, multilingualismus. to vše bylo schváleno v rámci tohoto příslušného rámce na základě koncensu. My pouze provádíme restrukturalizaci v určitých klíčových oblastech a snažíme se řešit ty výzvy, které jsou teď pro Evropu relevantní. Čili nejde o to, že jednáme bez schválení parlamentu. Jsou to síle stejné v rámci sociální politiky. Jednoduše využíváme poněz nebo rozšiřujeme jejich využití na ty nové výzvy. Nedojde k žádnému snížení výdajů na starší projekty. Takže vy teď mluvíte asi o výročním plánu pro implementaci, eh, což je pochopitelně ve vaší gesci. A během dialogu mezi parlamentem, radou a komisí budeme už tyto informace mít. V prvé řadě se bude jednat o výročním stavu provádění. Máme tady bývalou kolegyni paní Pak, která byla zpravodajkou na téma Erasmus+, plus, ale v Erasmu a v dalších programech, ale především v Erasmu tam ty kvóty nebo prahové hodnoty pro každou akci, pro každý krok, tam jsou minima a maxima. To znamená, že my se pokoušíme si stanovit určité priority, ale nařízení konkrétně uvádí, že rozpočet a cíle jsou stanoveny poměrně jasně, jednoznačně, precizně. Nicméně je tady prostor pro určité eh, strategické akce v případě určitých eh, grantů a nových agentů. už jste říkal. A pak jsou tady další důležité věci, eh, různé další zainteresované strany, další zapojení aktéři tady členské státy by se mohly zaměřit na ty podkapitoly, třeba Comenius. Ale pokud se podíváme na ten program, tak tam je uvedeno, že komise může can use, může využít, ale tam by mělo být uvedeno, že by měla se zaměřit should. Takže je třeba mít možnost se podívat také na další programy, protože jinak to způsobí určité zmatky s těmi interlokutory. Máme tady ještě čtyři kolegy, kteří se hlásí o slovo. Pane komisaři, já bych se ještě vrátila k Erasmu. Během slyšení, které organizovala naše politická skupina, eh, jasně formulovala požadavek, aby studium bylo možno spojit s praxí a v rámci té středně dobré revize by mě zajímalo, zda komise představí nějaké návrhy. Druhá věc se týká také financí, o nich jsme právě hovořili a tady se ptám, zda by nebylo možné toto lépe využít mezi programy v oblastech jako kultura, vzdělávání a strukturálními fondy. To tež platí i pro investiční fondy. Já mám za to, že by to vlastně mohl být další zdroj financování pro klíčové projekty. A potom třetí záležitost není ani tak jako otázkou, jako spíše apelem na vás, pane komisaři. Mám pocit, že vztahy mezi kulturou a tvůrčím odvětvím a jinými oblastmi hospodářství zatím nejsou dostatečně oceňovány. Což vede k tomu, že nemáme dostatek zajímavých soutěží a v rámci Horizontu 2020 právě v oblasti kultury a tvůrčích odvětví a vzdělávání. A zajímalo by mě, jestli by bylo možné, abyste trošku zaloboval v dobrém slova smyslu právě pro takovéto soutěže v rámci Horizontu 2020. Děkuji za slovo. Děkuji, teď dám slovo paní kolegyni Šojdrové. Mnohokrát děkuji. Pane komisaři, já se velice vážím vašeho plánu a vaší reakce na aktuální situaci. Také eh, mohu zopakovat, co už tady padlo. Erasmus je velice otevřený, velice komunikativní, reaguje na různé změny a na eh, žádosti komunit, škol a pedagogů. To je má zkušenost, ale je třeba mít ještě čas na určité změny, takže já se skutečně vážím této iniciativy. Myslím si, že žijeme ve velmi náročné době. Místo předseda Timmermans říkal, že je to největší krize Evropské unie od jejího založení. A domnívám se, že význam vzdělávání právě posiluje v této době. My, jakožto politici, musíme čelit mnoha změnám. Musíme se ptát na věci spojené s novými nástroji, novými politikami. Stejná, stejné otázky přicházejí od rodičů, pedagogů, dětí bojí se manipulace populismu. Kolegové říkají to samé. V České republice teď pracujeme na kulatém stolu s pedagogy s tím, abychom předali konkrétní informace o evropských institucích, včetně eh, parlamentu, protože jednoduše nemají konkrétní objektivní informace. Mám dotaz ohledně metodologické podpory. Na národní úrovni je to vláda, která za to odpovídá. A podobné informační nástroje na evropské úrovni pro využití ministerstva v členských státech existují. Další otázky. Programy podporující vzdělávání a kulturu z naší strany existují a musí být podporovány, ale zároveň musí být monitorovány. Zda jsou efektivní, zda mají příslušný dopad. Ne, nevíme, jestli to má prioritu pro komise. Pokud ji chceme lépe využívat, tak potřebujeme argumenty za tím účelem, které to podpoří. A také skills agenda, agenda dovedností. Také uh, Mám otázku, kdo ji bude garantovat? Bude to společná práce obou direktorátů? Ale kdo rozpracuje tento materiál, tuto politiku? Podle mě je to agenda, která jde napříč sektory, ale je to především důležité pro politiku vzdělávání. Takže bych chtěla vědět, kdo za to bude odpovídat. A děkuji předem za odpověď. Děkuji. Teď Julie Ward a pak pan Kamatikakis. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji, pane komisaři. Na téma mé zprávy o mezikulturním dialogu a o diverzitě pro základní hodnoty. Výsledky mě velice potěšily a už jsem měla pozitivní zpětnou vazbu od celé řady subjektů, kteří snad využijí zprávy, aby dosáhli většího sebevědomí a mohli sami vytvořit tento dialog mezi lidmi a tak posílili důvěru, jak jste říkal vy, protože o to konec konců jde. Souhlasím s celou řadou věcí, které tady padly, takže to nebudu opakovat. Ale pokud jde o podnikatelství, bylo by dobré sem také připojit slovo social, sociální, sociální podnikatelství. Protože podnikatelství samo o sobě může vést zneužívání protože nám jde o sociální podnikání, je to koncepce, kterou mladí lidé často chápou velmi dobře, protože to často chápou jako určitou spravedlnost a tak dále. A projekty ve školách, které eh, zapojují podnikatelství, se často točí kolem fair trade. Takže by bylo dobré toto téma navodit i v komisi. Dále je také dobré mít koncepci s tým a ne s pouze s tem. V Manchesteru, já jsem ze severovýchod, severozápadu eh, Anglie, budeme mít konferenci v červenci, kde je celý jeden panel o humanitních disciplínách a vědě. Budeme na panou s předsou Siemensu, budeme mluvit o vědě a technologii. A to je právě zařazení toho dalšího písmene do té zkratky. Je důležité, aby vy jste zaujal tuto pozici a byl dobrým vyslancem. Je to otázka, která propojuje několik témat a okruhů. Ale co je fantastické na 28 členských státech? Máme vynikající příležitost, jak sdílet um, nejlepší možné praktiky, poučení a zkušenosti. Uh, je to konversace mezi 28 subjekty, kdy si můžeme říci e, něco o našich zkušenostech ze vzdělávání a s prací, s mládeží a studenty, protože máme všichni co nabídnout. Zároveň bych ráda zdůraznila roli neformálního vzdělávání napříč e, všemi oblastmi kde jste aktivní. Teď ještě slovo kolegovi Gramatu Kakisovi. Pane komisaři, vy jste hovořil nejdřív o něčem, co je na pořadu dne, ale dnes to zmínila i paní předsedkyně. Já jsem profesor a vím něco o vědě. A v Soluni se bude slavit světová konference. V stavím, slavíme to jubileum 2400 let výročí Aristotelovo. To byl skutečně muž vědy, který spolu založil uh, evropskou vědu. Dnes to bylo zmíněno už dopoledne. Pozvali jsme tento výbor, UNESCO, toto jubileum také podporuje, hodlá ho oslavit na tomto celosvětovém kongresu a tak malá země jako Řecko bude hostit tak velký kongres. Ano, a teď mě překvapuje, že se vůbec bude diskutovat o tom, zda bude Evropský rok kulturního dědictví, ale aspoň vy jste řekl, že to stoprocentně podporujete. Dnes se o tom široce diskutuje a teď ještě Erasmus. Tady se o tom hovořilo pozitivně i negativně, ale ještě informace, protože také se hovořilo o tom, že se to nekoordinuje. No, musím říct, že v mé zemi eh, panuje hluboká krize a to jsme vlastí mnoha filozofů a v tuto dobu máme opravdu problémy od roku 2014 a také by se mělo přece hovořit s ministerstvem školství od roku 2000 14, rok 2015 a 2016. To jsou roky, kdy se ty programy odsouvaly. To jsou tedy údaje, které jsem dostal a mladí lidé, studenti v podstatě eh, zůstali opuštění, nechali jsme je ve štychu a teď bych se rád dostal k závěru Mm, mělo by se neustupovat od těch klasických prostředků programu Erasmus a vy něco z nich hodláte využít i pro řešení tého, toho migračního problému. Ty peníze vlastně vypadá to, že budou přesměrovány jiným směrem. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Připouštím, že jsem trochu mm, jako mimo, překvapená, zaražená, protože Erasmus Plus nám opravdu leží na srdci a chci mluvit jasně. Možná, pane Navračiči, teď schytáte můj hněv za to, za co vlastně nemůžete, za to může už předchozí komise, ale Nejenom, že máme dojem po té, co tady všechno slyšíme o implementaci programu, že komise eh, rozhodla o něčem, co moc nesouvisí s tím, co my jsme schválili. A teď ještě navrh, navíc k tomu, to, co my jsme schválili, eh, se vykládá tak, aby se to přizpůsobilo stávající situaci. Příklad. Podpora multilingualismu. Ano, v pořádku, to v tom programu je, to jsme vždycky chtěli ale podpora multilingvalismu podle mého chápání věci neznamená podporu jazykových kurzů pro uprchlíky, abych to řekla úplně jasně to není to, co my jsme si pod tím tenkrát představovali. A jestliže komise teď v té nouzi se pokouší ty cíle, které my jsme definovali, vykládat a převykládat a rozšiřovat tím směrem, takže to na konci s tím, jakou vůli my jsme projevili, vlastně vůbec nesouvisí. Tak v tom případě já bych od komise aspoň očekávala, že když to plánuje, tak nám to aspoň otevřeně řekne. A zeptá se nás, zda takovéhle přesměrování programu s ohledem na aktuální vývoj, zda si něco takového umíme představit, zda s tím můžeme žít a zda to je v souladu s naší politickou vůlí. My víme, že peníze, které tady máme, že těch je sakra málo a víme, že peníze se zcela vyčerpají. Pokud teď ještě navíc k tomu z těch prostředků Erasmus+, kterých bez tak je málo, pokud z toho máme financovat věci, které, když jsme to schvalovali, jsme politicky rozhodně nezamýšleli, tak opravdu očekávám od komise, že se dostaví do parlamentu, bude s námi o tom hovořit a bude se snažit dojít s námi k nějaké schodě, jak postupovat. A to review, co teď máme před sebou, to by byla proto dobrá příležitost. A proto vás upřímně prosím, Doufám, že tento apel podporují i mí kolegové. Doufám, že ten apel si sebou odnesete a očekávání parlamentu v tomto ohledu splníte. E no, to určitě je důležitá věc a musíme si ji vysvětlit. Můžete nám poskytnout informace na toto téma možná při jiné příležitosti? ale nejprve pan Venta a pak navážeme dalšími záležitostmi. Děkuji mnohokrát. Dneska zazněla řada složitých otázek. Já jsem chtěl především poděkovat za to, že jste přijal naši iniciativu mezi skupiny Sport, integrace migrantů. Za to velmi děkuji a děkuji za vaši podporu. To je první věc. Za druhé, když jste hovořil o sportovní diplomaci, tak se mi to velice líbilo, tedy že je potřeba místní kluby zapojit do regionální a místní práce v oblasti vzdělávání a e, integrace. Existují i neziskové a nevládní organizace, které se snaží prostřednictvím sportu za tímto účelem pracovat a myslím si, že se to velmi vyplácí. Když bereme v úvahu, co jste říkal o velkých sportovních mezinárodních organizacích, tedy nejenom evropských, ale mezinárodních, když vezmeme v úvahu autonomii nebo nezávislost, kterou mají, a jejich vedení často má pocit, že je nad systémem. Viděli jsme řadu dopingových skandálů, jiných skandálů typu FIFA. Tady se hovořilo o financování třeba jazykových kurzů a můžete nám říci, jaké nástroje byste používal, abyste donutil tyto organizace ke spolupráci, protože mají obrovský finanční potenciál a sílu. Možná by bylo dobré využít eh, příležitosti ještě k lepší spolupráci s nimi. Pro PR třeba. V rámci migrační krize bychom je mohli uh, zapojit do nějakých sociálních projektů, učení jazyků a různé akce. My jsme třeba měli eh, slyšení s FIFO v eh, meziskupině pro sport a víme, že mají obrovský finanční kapitál a možná, že tam bychom mohli hledat možnosti pro další spolupráci. A, takže bychom mohli hledat finance nejenom z soukromého sektoru, ale také mezi těmito mezinárodními organizacemi sportovními, které mají velkou finanční sílu. Děkuji. E Mnohokrát děkuji. Ještě několik připomínek. Tato diskuse je rozhodně velmi zajímavá. Ta agenda je opravdu velmi košatá. V tomto dialogu mezi parlamentem a komisí bychom měli se uchýlit tomu, co jsme projednávali v minulosti, ale také se dívat dopředu, protože potřebujeme v Evropě pochopitelně více kultury, Eh, často jsou to témata podceňovaná, takže to musí být pro naši agendu základní. Nepřejeme si ten přístup, jako vydáme v Junkerově plánu s tím, že se jedná pouze o ekonomický přístup. Pochopitelně trh práce je důležitý, ale chceme vychovávat osoby, kteří mají všeobecné vzdělávání, vzdělání aby měli určitý rozhled. Komise je vlastně 29. systém, který jde ruku v ruce s těmi 28. Ehm, systémy vzdělávání jsou v kompetenci členských států, ale náš cíl je vyšší. Chceme vytvořit evropský prostor pro kulturu, výzkum a vzdělávání, abychom umožnili vzájemné uznávání kvalifikací v různých systémech a to spolu s doporučeními, které vydává komise členským státům. Můžete je předat v rámci otevřené metody koordinace tak, abyste zajistili rovnost příležitostí nejenom pro mládež, ale pro všechny, aby se všichni cítili jako řádně evropští občané. A takovéto občanství je naší prioritou právě prostřednictvím tohoto porovnávacího systému. Další věc. Vzdělávací kulturní sektor. Jsem ráda, že tady zaznělo, že je to oblast velmi významná. Náš výbor na tom pochopitelně bude dále pracovat, ale po zelené knize a po naší zprávě jsme nebyli svědky příliš mnoha konkrétních kroků, akcí nebo nějakých politických líní ze strany komise. Doufáme, že na to tedy přejde eh, příslušné DG. Otázka zní, zdali je sektor také konkurenceschopný. schopný v rámci dovedností, protože doufám, že toto získá stejnou váhu, jako dejme tomu hudba, dědictví, audiovizuální sektor, protože často, když mluvíte o kulturních dovednostech, tak se jedná o věci velice vágní, jako kdyby to bylo něco marginálního, ne oblast, která může povzbudit růst. Jedná se o strategický sektor, je to oblast, kde se vytváří HDP, takže zaměstnatelnost je věc s tím související rovněž. Rok kulturního dědictví. Souhlasím s kolegy, kteří tady uváděli trošku kriticky, že je na to se třeba podívat z hlediska určité revize, protože rok 2016 není vlastně rokem ničeho. Je to věc, která souvisí s prací komise, vlastně s takovou neaktivností nebo setrváčností. Evropská rada a rada ministrů kultury v prosinci roku 2015 uvedla, že by se mělo jednat o rok kultury. Dokonce jsme vyslali dopis ministrům v Německu, Francii, Lucembursku s cílem ještě jednou zdůraznit zájem rady o toto. Takže k dispozici nástroje máte, abyste to mohli, mohlo zdůraznit nebo zopakovat v komisi, protože pokud od toho upustíme, víte, je to téma, které eh, zahrnuje celou řadu subjektů. Je to strategická volba pro Evropskou unii. No a v neposlední řadě financování. Na to tady také došlo. Já nemluvím o konkrétních věcech, že bychom si přáli, aby komise nám posílala informace o zdrojích pro Erasmus. Ale jsou tady dva nové aspekty. V roce 2016 máme nový finanční nástroj pro kreativní Evropu, pro celý kulturní sektor, audiovizuální sektor. Máme tady určitá spoždění, prodlevy, ale máme už plán schůzek, aby jsme si řekli, kde se stojíme. Myslím, že uh, eh, DG Connect to má na starosti spolu s vámi, ale to se netýká to se týká všeho, nejenom audiovizuálního sektoru. Otázka také zní, zdali bychom nemohli jít trošku jiným směrem, o kterém se mluví v jiných DG. EFSI je fond pro strategické investice a myslím si, že nevynaložili jediné euro na vzdělávací a kulturní programy. Je to sice rizikové pro investory, ale myslím si, že EFSI fondy by měly jít na evropskou platformu a zajistili, aby eh, došlo k lepší integraci zdrojů aby to poskytlo jinou příležitost pro banky a zainteresované strany. Tímto způsobem bychom do toho mohli zapojit i národní subjekty, národní zainteresované strany. Čili DG Connect, ale i ti, kteří mají na starost vzdělání a kultury, protože to nepokrývá pouze jeden sektor. Pak je tady otázka dalších zdrojů. A otázka migrantů. Myslím si, že Erasmus nemůže pokrývat čistě toto. Musíme migrantům a uprchlíkům nabídnout různé programy integračního charakteru, ale za tím účelem potřebujeme více zdrojů. Po Paříži je třeba, aby si stanovila komise určité rozpočtové priority. Tady nedochází k žádnému pohybu, protože politika musí jít podle programu podle programu a určitého financování. Dnes slýcháme od všech, od paní Megaríny, pana Junkerse a slýcháme, že bez investic nebudeme mít imigrační politiku, politiku sousedství ani politiku bezpečnosti. Nicméně nemáme dost zdrojů, musíme tedy více žádat a počítejte s tím, že náš výbor vás v tomto ohledu podpoří. Nemůžeme brát peníze z kapes u studentů na Erasmu. Na tuto politiku ale je třeba vyčlenit více peněz. Pokud mluvíme o navýšení humanitární pomoci, jedná se asi o 3,2 miliardy, tak v zprávě se nám nakonec dostalo pozitivní reakce od komisaře pro humanitární pomoc tím, že nějakých 26 miliard bude ještě k dispozici na rok 2016 pod tou důležitou hlavičkou posílení zkvalitnění vzdělávání v uprchlických táborech pro mládež, která se nachází eh, v nouzové situaci. 2% humanitární pomoci se věnuje na vzdělávání pouze, ale je 400 tisíc dětí v uprchlických táborech v Turecku, kteří nemají žádné vzdělávání. Já se omlouvám, je to pro mě velice vášnivé téma. Trošku mě to rozpálilo a Těší mě ty nové priority, o kterých jste mluvil a počítejte s naší podporou. Nicméně nemůžete, nemůžeme výjímat věci z programů, které už probíhají. Děkuji. Já bych se chtěl vrátit k těm poznámkám, které tady zazněly. Když identifikujeme nové cíle v rámci Erasmus+, tak je to vždycky v rámci už dohodnutém a vedeme neustálý dialog. Eh, můj kabinet, já osobně jsem v neustálém kontaktu, takže vás stále informujeme. Příští příležitost bude informace od generálního ředitelství, která přijde v dubnu na setkání s vaším výborem děláme všechno proto, abychom vás informovali stále o tom, jaké je, jaký je nejnovější vývoj v našich prioritách. Paní poslankyně Libatka, pokud jsem vám dobře rozuměl, tak jste hovořila o učňovském školství, o vz, odborném vzdělávání a Erasmu plus a jejich, vzá, plus a jejich vzájemné interakci máme v rámci Erasmus Plus takový dílčí podprogram, který by měl pomáhat učňům, asi 50 tisíc učňů každý rok požívá takovou tu podporu. Možná byste to měla vysvětlit. Jenom ještě jedna maličkost. Řekněme, že student v rámci Erasmu jede během svých studií do jiné země. Tak nám jde o to, aby, když studuje, mohl zároveň na praxi nebo na stáž, která je v souladu s jeho studijním programem. eh, you, you intend paid by, scusate, pagato da uh, altro soggetto o sempre all'interno del programma? Non si capisce. Mikrofon, prosím. I'm sorry. Podmiot... Omlouvám se. Řekněme, že nějaký subjekt přijímá studenta na stáž nebo na praxi a ten potom platí Tady jde jenom o to, aby to nekolidovalo. Aby nekolidovala studia a možnost provádět praxi. Platil by to subjekt, který ho přijímá na praxi. forse questa cosa potrà essere magari chiarita quando lei No, možná by se to dalo vysvětlit. Třeba byste nám mohl informace ke zdrojům v rámci Erasmus Plus pro tento rok dát poté, co si to přesně zjistíte a vyjasnili byste si to s paní kolegyní přímo. Uh, Děkuji. Naše strategie je taková, že se soustředí na odborné vzdělávání, vzdělávací systémy, trh práce a další pružnější součásti. Implementace této agendy týkající se dovedností je na straně členských států, stejně jako zároky pro mladé, stejně jako prakticky všechny, všechny nástroje a prostředky politiky zaměstnanosti. To všechno eh, je úkolem členských států a efektivita závisí jenom na nich. My se snažíme zvýšit povědomí o důležitosti těch dovedností a tak dále, ale implementovat to musí členské státy. Naprosto souhlasím eh, s tou sociální dimenzí podnikání, to zmínila Judy. A jedna z největších výzev, které čelíme, je využití uh, příležitostí neformálního vzdělávání, protože z oblasti sociální koheze je neformální vzdělávání prakticky tou nejpružnější metodou uh, integrace nově příchozích, ať už je to integrace do kulturních aktivit, sportovních aktivit, vzdělávacích aktivit. Neformální vzdělávání poskytuje velice mnoho dobrých příležitostí a je třeba je využít. Děkuji vám za pozvání na ty oslavy výročí Aristotela. Neřekl bych, že Řecko je malá země tak velikost se neměří jenom počtem obyvatel a plochou, ale také významem a tím, čím přispěla a to může velikost země zvětšovat. je o to bolestnější, že Erasmus Plus v Řecku bojuje s problémy. Vím, že to hlavně závisí na problémech, které mají národní agentury úzce komunikujeme s řeckými úřady a doufám že se to podaří uspořádat a erasmus plus znovu odstartovat protože v minulosti jste byli velice aktivní a byla by škoda o to přijít. sport Souhlasím s rolí, kterou sport může hrát, stejně tak sportovní diplomacie. Jak už jsem zmínil, máme pracovní skupinu na vysoké úrovni, která šetří, zkoumá příležitosti sportovní diplomacie. Máme spoustu pozitivních příkladů sociální integrace a role sportovní. 2. března budeme mít interskupinu, eh, půjdeme tady do oblasti Krajinem a tamní sportovní klub navštívíme. To je klub, který dělá velice důležité projekty v oblasti sociální integrace a máme spoustu dobrých příkladů na té elementární úrovni víme, že sport integruje menšiny, Romy, oprchlíky, to znamená, můžeme se o tyto příklady opírat a můžeme je využívat jako dobré vzorce pro budoucí spolupráci. Máme i další pracovní skupinu, která se týká dobré zprávy ve sportu a v tuto chvíli se snažíme spolupracovat s těmi takzvanými velkými sportovními organizacemi. Jejich zástupci se účastní aktivity této pracovní skupiny. Budeme mít do léta snad nějaký výsledek a je už přenecháno sportovním organizacím, zda budou aktivně přispívat k, té, těm principům dobré zprávy, k jejich zavádí, uvádění v život, zda budou zlepšovat standardy, které ve sportu panují napříč Evropou. Děkuji mnohokrát, pane komisaři, za toto vystoupení, které bylo velmi bohaté. A plodné. Děkujeme moc krát za to. Určitě to zajímalo všechny kolegy a kolegyně zde přítomné. Víme, že Evropská komise se věnuje této strategické oblasti. která je tak důležitá pro zapojení Evropanů do Evropy. Navíc nás čeká výročí eh, evropského dobrovolnictví a to si myslím, že by bylo velmi dobrou situací eh, nebo příležitostí pro to něco udělat. Možná po Evropském roce dobrovolné činnosti by bylo užitečné se zamyslet nad tím, jak znova pokračovat s projekty, které tam začaly. Takže mnohokrát děkuji, určitě se ještě uvidíme a pokud máte nějaké další podrobné informace, tak je velice ráda rozdám kolegům a kolegyním. Ještě jednou děkuji.